Dear colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové. První bod našeho odpoledního jednání se týká nedávného prohlášení Europolu o deseti tisících pohřešovaných dětech z řad migrantů. Jak víte, tak se o tom psalo v různých novinách, takže také zde byla dohoda, abychom o tom vedli rozpravu v našem výboru. Pozvali jsme různé hosty, máme zde také zástupce Europolu. Ehm, Stefan Neumann, pak je také zde zástupce eh, agentury pro základní práva, paní Michotulu, a také je zde zástupce nevládní organizace Missing Children Europe, eh, pan Moraes, paní Moraes. Všechny vás zde vítám. Nejprve dám slovo tedy prvním třem hostům a poprosím každého, aby se omezil na 8 až 10 minut a pak eh, zahájíme diskusi. Doufám, že na ní bude dost času. Nejprve tedy chci dát slovo zástupci Europolu, kterým je pan mistr Neumann. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, Už byste byly dvě, při, dvě věci nebo dvě uh, příležitosti, kdy bych byl býval rád, kdybychom se mýlili. Uh, za první uh, ta příležitost byla tehdy, když se řeklo, že teroristický útok je bezprostřední a opravdu za dva měsíce došlo tedy k teroristickému útoku zde v Bruselu. A ta druhá příležitost, kdybychom se byli bývali raději mýlili, bylo v lednu letošního roku, kdy jsme upozornili na to, že existuje problém, že existují pohřešované děti z řad uprchlíků a o e, tři měsíce později německá vláda řekla, že opravdu tento problém je. Uvedla číslo pět tisíc pohřešovaných dětí a řekla, že e, více než 400 těchto dětí je mladších 14 let tento problém pořešovaných eh, dětí má mnoho faktorů a také sebou nese mnoho výzev a problémů. Za prvé je zde vůbec ten eh, aspekt registrace. Vzhledem k těm bezprecedentním počtu migrantů, kteří přichází do Evropské unie, eh, vidíme, že členské státy jsou jaksi přehlceny, že ty jejich správní orgány jsou přehlceny, takže to je také jedna skutečnost. Mm, teď vlastně máme teprve takové první ukazatele rozsahu celého toho problému a teprve nyní členské státy jsou schopny potvrdit, že opravdu tento problém existuje, že je zde více než pět tisíc nezletilých mladších 18 let, kteří byli během roku 2015 zaregistrováni a kteří jsou teď vlastně pohřešováni, o kterých se neví. Členské státy také e, upozorňovaly na to, že často neví, kde se vlastně zdržují um, uprchlíci, kteří jsou v té kategorii nezletilí bez doprovodu. Druhá otázka je, jak s touto informací naložit. Za prvé, podle odhadů NEHCR je to tak, že 27 nezletilých, kteří přišli do Evropské unie v roce 2015, byli tedy nezletilí, že 27% těch uprchlíků jsou nezletilí, to je poměrně velký počet. A také víme, že během té cesty eh, na eh, uprchlíky útočí různé eh, skupiny organizovaného zločinu a odhaduje se, že asi 90% vlastně nabízí eh, různé ty způsoby, jak se dostat do, eh, nebo že 90% využívá ty různé způsoby, jak se dostat do Evropské unie, které vlastně jsou organizovány tou, těmi zločineckými skupinami. Máme také informace, že mnoho těchto eh, skupin organizovaného zločinu, které jsou zapojeny do nabízení těchto v uvozovkách Eh, přepravních služeb do Evropské unie jsou také zapojeny vlastně i do obchodování s lidmi. Samozřejmě, že existují také obavy, že část eh, těchto eh, nezletilých vlastně se stala nebo se stane obětí právě obchodování s lidmi. Většina těch případů obchodování s lidmi se týkalo sexuálního zneužívání, ale to také z toho důvodu, že vlastně členské státy v minulých letech kladly důraz právě na tento trestný čin. Nezletilí jsou často tedy zjišťováni v případech eh, nuceného žebrání, násilného um, násilných eh, trestných činů, eh, sexuálního zneužívání. A chci říci, že většina těchto obětí, o kterých víme, jsou, mají vlastně mm, národnost eh, nějakého členského státu Evropské unie. A ty, organ, ty zločinecké skupiny pož, považují tyto děti za určitý objekt. A mohou s nimi nakládat, mohou je přesouvat eh, mezi jednotlivými zeměmi. Zůstávají určité obavy, že ti nezletilí migranti Eh, se tedy mohou stát cílem vykořišťování kvůli tomu, že jsou nízkého věku, že jsou zranitelní a také i kvůli tomu, že nemají dostatek peněz. Hmm, ještě mohu k tomu dodat, že tedy bohužel musíme znovu opakovat eh, své obavy ohledně této situace a musíme tedy také potvrdit, že opravdu tito nezletilí se mohou stát eh, obět, obětmi těchto různých druhů trestních činů je, nemůžeme jaksi unáhleně říci, že všechny tyto pohřešované děti se staly obětmi trestných činů nebo že jsou zneužívané, ale zase je pravda, že byť i jedno dítě by bylo eh, zneužívané, tak je to příliš mnoho, takže můžeme se samozřejmě na to dívat z různých úhlů. Eh, Evropská unie na to musí reagovat eh, donucovacími orgány za spolupráce Europolu. To je pouze jeden takový úhel. Takové asi nejočividnější opatření, o kterém už jste také i sami hovořili, je samozřejmě vést dobrou registraci v členských státech po příchodu migranta do členského státu. Eh, ta registrace, ta řádná, plná, úplná registrace by nám potom dala jasný obrázek um, o té situaci. Je, tak, je tedy důležité zadávat do těch evropských systémů, eh, zadávat tam um, údaje do Schengenského informačního systému, také je důležité, aby i do Eurodaku se zadávaly údaje o nezletilých mladších 14 let. Je také důležité, aby tam ty systémy mezi sebou dobře fungovaly, aby se třeba ukázalo, zda nezletilý, který je e, e, zaregistrován v jednom systému, e, zda se třeba nezaregistroval už v dalším systému, aby se mohlo zjistit, kde pobývá. O tom všem už se zde hovořilo. Um, takže já už teď vám asi neříkám nic nového. Samozřejmě, že i pro nás je důležité, abychom mohli využívat šengenský informační systém, jeho zdroje a abychom také mohli systematicky provádět křížové kontroly, abychom mohli porovnávat také třeba i naše databáze, eh, kde jsou pohřešovaní nebo kde jsou eh, oběti obchodování s lidmi a abychom to mohli porovnávat s šengenským informačním systémem. Pokud chceme dobré výsledky, tak je také dobré zamyslet se nad tím, zda by se neměl vytvořit mechanismus, který by umožnil také eh, více upozornit veřejnost na tento jev. Máme teď třeba dobré zkušenosti s seznamem Europe Most Wanted, který máme na našich webových stránkách. Eh, je to sedm měsíců, kdy jsme toto, ehm, tento seznam pořešovaných dětí na našich stránkách zveřejnili, pardon, tedy seznam pořešovaných lidí a vlastně už třeba deset lidí se podařilo najít. Takže i ta spolupráce s veřejností může vyjasnit eh, situaci. No a kromě tedy zvyšování povědomí veřejnosti je zde také reakce ze strany orgánů, které vymáhají právo. Mm, mohu říci, že opravdu máme dobře fungující mechanismy, které nám umožňují mm, podporovat členské státy. Víte, že už Europol teď podporuje třeba spolupráce členských států v oblasti obchodování s lidmi. Máme také speciální databázy, kam právě členské státy zasílají informace. My to analyzujeme a opět třeba přispíváme k vyšetřování. Rovněž spolupracujeme s nevládními organizacemi a s mezinárodními organizacemi. Pracujeme také na přípravě osvědčených postupů a doporučení. Takže ještě jednou eh, chci říci, že stále ty obavy ohledně vysokého počtu pohřešovaných dětí z řad uprchlíků existují. Ta nejnovější čísla to také potvrdila. Eh, ta ty informace, která máme k dispozici, jsou zatím příliš roztřištěné, abychom si mohli utvořit opravdový obrázek. A mm, je zde tedy ta obava, že e, tedy e, se tyto děti e, mohou stát obětmi těch organizovaných gangů, které se pak věnují třeba i obchodování s lidmi nebo další trestné činnosti. Potřebujeme soustředěnou činnost. Europol také bude i podporovat vyšetřovací vyšetřování proti těmto zločineckým gangům. Děkuji, pane Neumane. Děkujeme za tyto informace, které jste nám poskytl. A teď dávám slovo zástupkyni Dimitru Polu, která zastupuje Agenturu pro základní práva. Eh, vážená paní předsedkyně a členové Evropského parlamentu. Fenomén nezletilých a dětí, které se ztrácejí eh, z detenčních center a uprchlických eh, táborů, není nic nového. Na toto téma již byla zveřejněná zpráva nedávno. Jsme zjistili, uvádíme tedy eh, důkazy o tom, že mizí mladí a mladiství z uprchlických táborů ve své Eh, pravidelné zprávě, kterou vydáváme každý měsíc a navrhujeme použít biometrická data k jejich hledání a vystupování a také zavést nezbytné změny, například v tom smyslu, aby orgány, které se zabývají ochranou dětí a mladiství, měly k těmto informacím eh, přístup. Kolik dětí tedy mizí a odkud? Neznáme žádná přesná čísla, už jsme slyšeli tedy nějaké údaje od pana Neumana z Europolu. Vysvětlím, proč nevíme je totiž otázka, kdo by měl hlásit eh, zmizení dítěte a komu a, a co se opravdu děje. Dítě, eh, které přijede, by, by eh, tedy se mělo zaregistrovat u příslušného orgánu a měl by být jmenován zodpovědný člověk, ať už jsou to rodiče nebo někdo jiný, kdo bude jeho kurátorem. Tak to ovšem často není a z toho důvodu má, je, vlastně existuje neznámý počet dětí a mladistvých, které nejsou, který, kteří nikdy nebyli registrováni, někde zmizeli, a my ne, ale my nevíme kam. Chybí také centrální rejstřík, což někdy vede k tomu, že eh, se lidé registrují dvakrát. za z některých tedy uprchlických táborů máme hlášení dvakrát i více, i, i více hlášení o tom, že dítě zmizelo, zároveň stejné dítě může být hlášeno jako zmizelé ve více členských státech. Já to vysvětlím. Jestliže dítě dorazí na ostrov Lesbos v Řecku, je možné, že se ztratí z uprchlického tábora na ostrově Lesbos a potom se ztratí eh, z dalšího tábora na pevnině a potom bude také hlášeno jako mm, zmizela v Německu nebo ve Švédsku. My tedy nevíme také, kolik dětí se potom najde a kde. Některé děti, které se ztratí v Řecku nebo v Itálii a podobně, skončí v jiném členském státě, dejme tomu v Rakousku, ale rakouské úřady v tuto chvíli vlastně nebudou vědět, zda to dítě zmizelo v Řecku, řecké a orgány také nebudou vědět, že se dítě našlo v Rakousku. Ve snaze vysledovat eh, tyto děti je důležité, aby tedy ten eh, osoba v v pečovatelské funkci nebo kurátor oznámil policii nebo příslušným orgánům, že došlo ke zmizení dítěte. Vzhledem k tomu, že e, se nic takového neděje, případně s velkým spožděním vede k tomu, že děti není možné vystupovat. Celá řada dětí nemá právního zástupce a také nejsou jasné právní zodpovědnosti tohoto zástupce ve chvíli, kdy je jmenován. A e, informace o tom často tedy nejsou e, sdělovány jasně a v souladu se zákonem v okamžiku, kdy tedy daná osoba dorazí do uprchlického tábora. Eh, článek 32 příslušného rozhodnutí k SIS obsahuje povinnost eh, předat informaci o zmizelém dítěti do systému SIS-2 ale členské státy to dělají jenom v případě, že mají důvodné podezření, že dítě zmizelo zahraničí. V loňském roce bylo takto nahlášeno 60 tisíc dětí, které se tedy objevily v systému SIS-2, ale my nevíme, kolik z nich byly mladí nebo mladiství bez doprovodu. Toto ani není možné dohledat. V případě eh, mladiství bez doprovodu, kteří jsou hlášeni policii, Stejně nedochází k vyšetřování, protože chybí eh, důkazy, které by to umožnily. Eh, chybí například fotografie dítěte, jeho otisky prstů či popis. Jak tedy zlepšit tyto postupy sběru dat? Za prvé je třeba hlásit všechny případy zmizelého dítěte policii či příslušnému orgánu také tedy rychle přidělit právního zástupce do 24 hodin po registraci dítěte tomu výrazně napomůže. Je také důležité zviditelnit mladistvého bez doprovodu, jakožto zvláštní kategorii uprchlíka, která se objevuje v SIS-2, což také umožňuje vysled, lepší vysledování SIS 2 za předpokladu ochrany dat. A konečně třeba mít efektivní systém, který umožní orgánům, eh, jež se zabývají ochranou dětí, přístup do systému SIS 2. Měli bychom se vyhnout tomu, že tedy vytvoříme takový začarovaný kruh, kdy se podaří najít zmizelé dítě, ale znovu se ztratí. Abychom eh, tomu zabránili, musíme poznat příčiny a také předcházet takovému mizení. Ze strany komise zatím nebyla vypracována žádná komplexní studie na, tento, na toto téma, to znamená, že každý příklad je řešen individuálně. Víme také, že někdy děti úmyslně mizí z uprchlického tábora ve snaze najít svoje sourozence nebo rodiče v jinde nebo v jiné zemi. Navíc zdlouhavé administrativní postupy a nedostatečná transparentnost vedou k tomu, že děti nejsou dostatečně dobře informováni, proto se rozhodnou vydat na vlastní pěst, cestovat sami a samozřejmě díky tomu jsou zranitelnější a e, obchodníci s lidmi nebo převaděči je mohou využít. Samozřejmě vůbec tedy není ta bezpečná ta situace obecně. Nemůžeme si namlouvat, že dítě, které je za plotem samo s neznámými dospělými v uprchlickém táboře, je v bezpečí. Nejistota eh, v tom smyslu, jak bude vypadat jejich budoucnost, jak dopadne jejich žádost o azyl, jejich situaci zhoršuje. Eh, děti se také snaží tedy nějakým způsobem vstoupit do pracovního procesu, jednak aby se uživili sami, jednak aby mohli podpořit rodinu zpátky doma. Co s tím dělat? Za prvé všechny tedy zainteresované složky, včetně orgány na ochranu dítěte, policejní složky, imigrační úřady a tak dále by měly spolupracovat a všechny tyto orgány by měly plně dodržovat princip nejlepšího zájmu dítěte ve všech svých postupech. Měl by vytvářet bezpečné prostředí pro mladistvé bez doprovodu, vytvářet podmínky, které zabrání zneužívat jejich zranitelnosti za třetí. Samozřejmě bychom měli zdvojnásobit naše úsilí v boji s obchodníky s lidmi a s převaděči. Závěrem mi dovolte říct, že je nepravděpodobné, že děti eh, se budou vytrácet z prostředí, kde je o ně dobře postaráno. Proto tedy zlepšení podmínek uprchlických táborek může také výrazně snížit počet eh, zmiz, mizejících dětí. Například bychom dětem mohli nabídnout ubytování v pěstounských rodinách, tím by se také eh, snížil počet eh, mizejících dětí. Na to existuje statistika, že tedy z pečovatelských rodin eh, mizí daleko méně. Navíc tedy mm, mladiství bez doprovodu by automaticky měly být v zodpovědnosti příslušných orgánů členského státu, které se zabývají ochranou dětí a mladiství bez ohledu na to, že jsou to uprchlíci. A pokud jde o řešení těchto mizení, zmizelí, situace těchto zmizelých dětí, které se podařilo najít, ty by potom bylo, proto by bylo vhodné vytvořit takzvané azylové domy, tak aby se na ně nedostali obchodníci s lidmi, k ním nedostali, nebo převaděči, ale samozřejmě eh, tady takovéhle opatření by mělo být podpořeno formálním eh, rozhodnutím, které bylo učiněno na základě vyhodnocení rizik a které má určitou konkrétní čas trvalost eh, a případně tedy je možné jej prodloužit za předpokladu, že dojde k přeskumu situace. Děti by neměly být proti své vůli někde zavírány, jen tedy z důvodu bezpečnosti. Nakonec totiž stejně utečou a Navíc tedy ti mohou motivovat útěku i ostatní děti, které by se chtěly vyhnout takovéhlemu zadržení. Za druhé je třeba urychlit proces odborného proškolení a přípravy pěstounů a, a právních zástupců pro tyto děti. Ti by, tyto lidé by měli být schopni bránit zmizením tím, že by, si, že by včas identifikovali děti, které jsou ohrožené, buď tedy chtějí zmizet, nebo se mohou stát obětí obchodu s lidmi. S dětmi, je dobré, dětmi bylo dobré také komunikovat s ohledem na jejich věk a zralost. Je třeba navázat vztah, získat si důvěru a pak tedy řešit problémy. Konečně je také třeba přijmout opatření k urychlenému sjednocování rodin včetně identifikace a implementace celoevropského řešení, které by snížilo ten pocit nejistoty a zoufalství mezi dětmi, které pak tedy díky tomu jsou daleko více zranitelné, je pravděpodobnější, že se stanou obětí vykořišťování. Děkuji a teď paní Morales z Missing Children Europe paní předsedkyně, eh, vážení poslanci Evropského parlamentu. Jak už řekli řečníci přede mnou, problém nedoprovázených eh, dětí eh, je znám už, se, už více let. Nedá, podle nedávné zprávy tento problém nabývá zcela nových proporcí. V reakci na tento problém Missing Children Europe spustili v říjnu 2014 problém, projekt zaměřený na koordinaci reakcí na ne, doprovázené děti. Jde tady o spojení recepčních center profesionálů z policejních orgánů a eh, eh, telefonních linek pro eh, pohřešované děti. Zatímco členské státy hodnotí země původu a destinace, pak zjištění jsou zarážející a odhalují značné problémy. Prvním problémem je nedostatečné školení profesionálů o tomto tématu. Například nikdo ze spovídaných zástupců eh, orgánů vymáhání práva neabsolvoval výcvik eh, týkající se eh, pohřešovaných nedoprovázených dětí. A pouze 20% pečovatelů bylo vyškoleno v prevenci a podobné, podobné číslo, pokud jde o nedoprovázené děti. Často pečovatelé a policisté předpokládají, že když jsou děti pohřešované pak eh, tak činí ze své vlastní vůle. Eh, dále eh, neexistují procedury, které by monitorovaly zmizení nedoprovázených dětí. Tam, kde existují, pak jenom lokálně a nedostatečně je znají ti, kdo je mají aplikovat. Z naší studie také plyne, že neexistence dostatečného hodnocení rizika u přijíždějících dětí, které by byly e, uspůsobeny e, jejich e, situaci, neexistují. Nekonzistentnost procedur vede také k neexistujícím procedurám pro podávání zpráv. Ty se často nehlásí anebo jsou podávány příliš pozdě. V případě, že je podána zpráva, pak následné kroky, včetně vyšetřování, nejsou systematické. A v mnoha případech nástroje pro pohřešované děti, jako například síť telefonních linek, která funguje v 28 členských státech, není eh, k dispozici pro tuto skupinu. Eh, poručníci a pečovatelé také říkají, že je těžké získat získat od orgánů informace během vyšetřování. Zatímco některé pohřešované děti se najdou, eh, vě, většinou eh, tomu tak není. Přesto zpráva zdůrazňuje důležité eh, výzvy ohledně výzvy informací mezi jednotlivými agenturami. Není tady eh, jasně nastavená struktura, což brání včasným reakcím. Také neprobíhá přeshraniční spolupráce. Když dítě odjede ze země, eh, pak velice často eh, dochází k rozšířenému pátrání. Profesionální respondenti také odpověděli, že Často například nedochází ke znovu sjednocení rodiny kvůli složitým a zdlouhavým eh, procedurám. Někdy má dítě strach z navrácení zpátky do země původu. Například ve Švédsku se počet zmizení ehm, značně snížil, když eh, ukončili, když byly ukončeny transfery do Řecka na základě Dublinu. E, co tedy můžeme dělat? Minulý týden Missing Children Europe vydali e, příručku pro profesionály ohledně meziagenturní spolupráce v případě nedoprovázených pohřešovaných dětí. E, tato příručka je určena profesionálům, kteří potvrdili, že jde o velice užitečnou publikaci, ale že zdrojů a školení je potřeba více v jejich zemích. Je zapotřebí, aby se agentury shodly na jasných procesech a kompetencích na národní úrovni, jako je hodnocení rizik a patřičné reakce. Eh, aby děti nemizely, pak je potřeba zabývat se procedurami, které vedou k tomuto mizení. Žádosti o sjednocení rodin a o mezinárodní ochranu by měly mít prioritu. Dítě by mělo mít možnost možnost požádat o azyl v zemi, kde se nachází, bez převozu do eh, jiných zemí, kterými transitovalo. Eh, zákonní zástupci by měli být informováni okamžitě po příjezdu dítěte. I dítě by mělo být informováno eh, o procedurách, protože velice často jsou odkázaní pouze na informace od obchodníků s lidmi nebo od pašeráků. Za třetí je zapotřebí rozšířit přeshraniční spolupráci na těchto zmizeních. To by si žádalo například výměnu informací informací mezi úřady na ochranu dítěte jednotlivých států a také společné vyšetřovací týmy, které by analyzovaly e, sítě e, pašeráků. E, stávající nástroje, jako je SIS nebo síť horkých linek by měly být využívány systematicky při pátrání po dětech mimo hranice daného státu. A v neposlední řadě principy komise o integrovaných systémech eh, ochrany dítěte by měly být středobodem celkového přístupu eh, komise k migraci a dětem. Jedním z principů tohoto dokumentu je, že každé dítě je držitelem práv, které má neodcizitelné právo na ochranu. Jestliže dítě zmizí, pak ta ochrana přestává. Reakce na zmizení těchto dětí by v žádném případě neměla záležet na tom, zda dítě je eh, eh, státním příslušníkem příslušné země anebo nedoprovázaným nezletilým migrantem. Děkuji, paní Morales. To jsou velice závažná témata a já nyní eh, otevírám debatu. O slovo se přihlásilo sedm kolegů. Jako první pan Lenárs, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je to poměrně bezútěšný příběh. Nevíme, o kolika dětech se bavíme, nevíme, kde jsou, nevíme, s kým jsou, nevíme, co dělají. Takže Samozřejmě eh, správně říkáte, že nemáme žádné důkazy, ale právě tak nemáme důkazy pro to eh, si myslet, eh, že jsou v sexuálním průmyslu nebo v moderním otroctví nebo něco podobného. To se samozřejmě vymyká veškeré fantazii. Pro nás tedy otázka zní, co můžeme dělat my z tady z pozice Evropského parlamentu, abychom pomohli Eh, dvě z řečnic hovořili o snížení věkové hranice pro registraci otisku prstů v Eurodac, eh, která je nyní 14 let. Eh, samozřejmě, pokud by to pomohlo situaci, tak si myslím, že bychom to měli udělat. Je to technicky proveditelné, nejsou tam žádné problémy s tím, že děti rostou a že se nedaří potom rozpoznat otisky prstů. Pokud jde o dublinské předpisy, pak to, aby děti mohly žádat o azyl tam, kde právě jsou, a ne v zemi prvního vstupu. Máte pocit, že to by pomohlo? Možná také před strachem dětí z registrace a z procesu, které musí podstoupit? Já jsem slyšel eh, lecos od nevládních organizací i o spolupráci s Europolem. Tu si myslím, že je dobré zdůraznit eh, v této konkrétní záležitosti. Chtěl bych se také zeptat, eh, má Europol pocit, že má dostatek kapacit na záchranu dětí, pohřešovaných dětí a na řešení těch zmíněných problémů? Pokud jde o pohřešované děti, tak ať už jde o domácí děti nebo migrantské děti, tak samozřejmě pak je jedno, jestli jste azylant nebo migrant nebo uprchlík. Dítě je dítě a zasluhuje si ochranu. Tečka. Nicméně je důležité zareagovat rychle. Každá vteřina čekání snižuje šanci na to, že se dítě najde. Co můžeme v tomto ohledu dělat? Protože já mám někdy pocit, že naše národní orgány někdy nemají tak úplně eh, povědomí o tom, jaká je situace. Já pocházím z hraničního regionu na jihu Nizozemska, hraničíme s Belgií a s Německem. Například minulý týden eh, se ztratili dva nedoprovázení nezletilí eh, z detenčního centra. Ti mohli být do deseti minut v Belgii nebo v, Nizozemsku, nebo v Německu. Jak zlepšíme po přeshraniční spolupráci v takovýchto případech? Děkuji, paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. A eh, paní, pardon, paní předsedkyně. Já bych chtěla zmínit dvě věci. Ta první se týká nezletilých nezletilých, kteří jsou eh, v uprchlických eh, nebo v těch přijímacích eh, střediscích, třeba v Itálii. Tam je velký počet dětí bez doprovodu, nezletilých bez doprovodu. Problém je najít dost dobrovolníků, kteří by se o ně starali. Není tam velký počet takových lidí, kteří by se hlásili jako dobrovolníky. Je tam tady určitý konflikt, někteří lidé vlastně, um, někdy se těmi dobrovolníky vlastně stávají lidé, kteří zároveň vedou ta, ty přijímací střediska, takže oni pak nejsou nestraně, tam určitý konflikt zájmu. A pak je tam ještě druhý problém. Mm, někdy tedy ti poručníci mají na starosti velký počet těch uprchlíků. Někdy je tam tedy třeba jeden dobrovolník, který ale odpovídá za 70 eh, nesletilých dětí bez doprovodu, takže je pak nemožné, aby oni řádně se o ty děti dokázali postarat. No a pak je tu ještě další problém, který souvisí se školní docházkou. Mnoho z těchto dětí, kterým je 14, 15, 16, 17 let, jsou negramotné, takže by se měly učit číst a psát, ale mm, na té státní úrovni, nebo ta státní úroveň eh, nenabízí takové kurzy čtení a e, psaní pro tyto věkové kategorie. Existují tam pouze takové určité večerní kurzy pro e, nekramotné. takže nakonec oni vlastně se učí ve třídách, kde jsou pětileté a šestileté děti a s nimi se učí číst a psát. A mnoho těchto dětí bez doprovodu vlastně vůbec do školy nechodí v Evropě. Takže pak je těžké, aby se integrovali do společnosti nebo aby se naučili jazyk a aby také navázali vztahy s ostatními lidmi. Nakonec je to tak, že skončí na ulici a mohou se stát kořistí organizovaného zločinu nebo zkrátka kohokoliv, kdo je pak eh, může vykořišťovat nebo nějak zneužívat. Tak mám ještě jeden dotaz. Chci se zeptat, zda by bylo žádoucí mm, umožnit eh, třeba hm, soukromým osobám, aby se vlastně staly určitými poručníky nebo pečovateli. Samozřejmě, že by museli splňovat nějaké podmínky. Eh, ale nedomníváte se, že by to třeba mohlo být řešením, že by tedy hm, běžné rodiny se mohly stát eh, takovými poručníky nebo pečovateli vzhledem k tomu, že tam není tolik dostatek dobrovolníků. Ano, děkuji, říká paní předsedky. Já poprosím ještě všechny, aby mluvili stručně, abychom skončili včas paní Karaca Bild. Děkuji, paní předsedkyně. Já opravdu vítám tuto rozpravu, která se týká tohoto opravdu strašl- strašlivého tématu. My jsme to vlastně iniciovali. Um, po té, co jsme se dozvěděli eh, od té organizace Missing Children Europe, tyto informace to nás samozřejmě všechny šokovalo, takže my jsme se vlastně eh, spojili napříč politickými frakcemi. Já sama předsedám eh, mezi skupině pro práva dětí, takže my jsme to iniciovali a děkuji, že jste uspořádala tento, tuto debatu, protože můžeme o tom hovořit a můžeme tady také to sdílet ty informace i s ostatními kolegy. Chtěla bych říct, že to je opravdu velice frustrující situace a vlastně opět to, nebo vyplývá to z takového konzistentního eh, nezdílení informací napříč mezi členskými státy, mezi donocovacími orgány. Mm, teď se ještě vrátím k tomu tématu registrace. Mám pocit, že děti se domnívají, nebo že tedy někdo mm, má pocit, že třeba otisky, odebírání otisků prsků otisku prstů je něco vlastně, co je špatné pro ty děti. My jsme o tom vlastně mluvili i při přípravě legislativy o Eurodaku. My jsme chtěli říci, že registrace a odebírání otisků prstů je vlastně něco, co ty děti ochrání, že je to vlastně zahrne do systému, který je pak ochrání. Že je důležité, aby příslušné orgány věděly, že tyto děti se nacházejí v Evropě a aby je pak mohlo ochránit. Víme, že tedy bohužel asi 50 nakonec vlastně eh, utíká z těch přijímacích středisek, 50% těchto dětí bez doprovodu, protože vlastně ještě než dojde k nějaké registraci, tak eh, je jaksi odvede nějaký gang nebo se stanou zkrátka nějakou, nějakou obětí té činnosti, takže my vlastně nedokážeme ochránit. Takže co udělat? Říkali jste Eurodac, SIS 1, SIS 2, také otázka mm, dětských pasů, mm, stačí nám u dětí, nebo nestačila by pouze fotografie obličeje, u těch dětí, nebo potřebujeme i biometrické pasy pro děti, aby se pak mohly eh, zadat do těch databází, aby ty databáze mohly být aktualizovány. Mám ještě jeden takový speciální dotaz na Europol. Vy se teď nacházíte pod eh, obrovským tlakem, abyste část eh, vlastně velkou část svých prostředků teď věnujete boji s terorismem po těch událostech v Evropě, ale já se chci zeptat, zda neexistuje riziko, že právě to, že se teď soustředíte na ten terorismus, nebude vlastně, nepůjde na vrub vaší vynikající činnosti, která se zabývá boji s obchodováním s lidmi a e, také s ochranou dětí. Také chci říci, že v těch vlnách je stále více dětí a také stále více dívek a stále více e, nezletilých bez doprovodu. Takže opravdu je to ohromný jev, o kterém zde dnes hovoříme. Jak zajistíte, že budete mít dostatek prostředků a že se budete moci dostatečně soustředit na tento problém, abyste také mohli se věnovat prevenci, různým včasným varováním a všem těm věcem, o kterých jste také hovořil, aby se zabránilo tomu, že se ty děti vlastně dostanou do rukou těch eh, zločineckých skupin. Děkuji, paní Kracabel. Já bych vás jenom ještě jednou znovu poprosila, abyste se každý držel maximálně těch eh, tří minut, protože jinak nebude čas vyslechnout si odpovědi. Nyní pan Jurek. Eh, děkuji bardzo. Eh, děkuji. Tragédie ztracených dětí se neodehrává v Jemenu, v Somálsku, v Darfuru, ale přímo v Evropě, v centru Evropy, a to je humanitární tragédie, která nemá obdoby. Bylo by dobré, kdybychom mohli získat eh, přesné, přesnější informace k tomu, co již víme, protože i když existuje jen malý počet dětí, které se podařilo najít, a tady já bych rád tedy znal přesnější čísla, kolik dětí se opravdu povedlo najít, ale tedy i když je to jen malý vzorek, eh, z něj se můžeme něco poučit. Musíme si klást otázku, co se stalo. Buď byly tyto děti uneseny, nebo jsou stále unášeny eh, v bezprecedentním měřítku, nebo jde o podvody. S těmito dětmi se zachází jako s komoditou a obchoduje se s nimi. A možná, že je uměle manipulována i informace o počtu dětí, které vstupují na naše teritorium, aby to zakrylo nějaký jiný jev. existenci jiné skupiny lidí, která vstupuje na naše teritorium. A pak je tu ještě další aspekt, o kterém tady hovořili zástupci těchto organizací. Myslím si, že všechny členské státy mají někde v ústavě ustanovení o tom, že je třeba chránit eh, jedinečnost každého člověka. Já nechci tedy nějak předbíhat a někoho obvinovat. Vím, že Europol dělá, co může a má omezené zdroje. A hlavní zodpovědnost je v rukou orgánů vymáhání práva zemí, kde ty děti zmizely. Nicméně orgány a instituce Evropské unie jsou také zodpovědné protože eh, to, tento jev dlouho ignorovali a umožnili otevřít dveře všem, aniž by zvážili, jaké bezpečnostní dopady to bude mít. Já to chci ještě jednou jasně říci. Buď máme co dočinění eh, s zločineckou činností v bezprecedentním rozsahu, či s podvody. Ale nejprve je třeba říct, že to v první řadě bylo způsobeno naprosto nezodpovědným chováním a výzvami představitelů Evropské unie, kteří pozvali tyto, tyto uprchlíky a tyto děti k nám. A jaký to mělo důsledek? Většina těch dětí k nám nepřijela dobrovolně, byly sem nějakým způsobem dopraveny. A zároveň slyšíme, že lidé, kteří se dívali na ten fenomén realisticky od počátku, se mílí. A já si myslím, že ti, kdo nesou politickou zodpovědnost, by ji také měli nést. My žijeme v demokratickém společenství kde by měly platit také zodpovědnosti, které z demokracie vyplývají. Paní Gomez? 1. dubna jsem navštívila eh, tábor Moria od 20. Eh, a ten tábor se téměř vypráznil do 20. března tehdy už tam zbylo jen 2000 lidí, zbytek byl vrácen do Turecka. Já i během té první návštěvy Morie jsem eh, neviděla mnoho dětí, ale eh, přesto to byl otřesný zážitek. Viděla jsem děti a, u přístavu Pire, v divokých táborech u přístavu Pireus bez doprovodu. Viděla jsem děti v jiných eh, lépe zorganizovaných táborech a byla jsem také na Istmu, Eh, v domě, kde nevládní organizace za podpory řecké vlády se starali o děti bez doprovodu. To nejmladší bylo sedmileté a řekli nám, že nemají dost prostředků, že nemají odbornou pomoc, že tedy nemají dost eh, pečovatelů. Ty děti tam prostě jen eh, jsou a stávají se terčem pro pašeráky, obchodníky s lidmi, jsou bez ochrany a jsou vykořišťovány. A to se děje v Evropě. To je prostě nepřijatelné. Některé děti cestují s matkou a tvrdí, že čekají na sjednocení rodiny, na to, až dorazí nebo až se jim podaří dorazit eh, za otcem či dalšími příbuznými, které jsou v Německu nebo ve Švédsku. Vydali se na cestu sami, protože doufali, že se jim podaří eh, shledat se s členy své rodiny, ale pak vlastně někde uvízli. Takže my tvrdíme, že uprchlíci eh, blokují hranice a ničí existenci Schengenu. Ano, ale zároveň je třeba říct, co k tomu přispívá. Já tady ukazuji prstem na naše vlády, které mají politickou zodpovědnost za to, že tragicky selhali a neochránili děti, zvláště děti přistěhovalců, nebo tady uprchlíků, děti které jsou nadále bez ochrany, protože Evropská unie se soustředila jen na to, aby kšeftovala s Tureckem. A první na řadě jsou členské státy, které narušily fungování šengenského prostoru tím, že postavily hranice na svých vlastních hranicích. A to tedy vlastně zahrnuje i Německo. Paní Wimba. Já se omlouvám. Tedy samozřejmě Německo nejdřív prohlásilo, že neexistují hranice a pak vlastně je bez varování zablokovalo. Zbývá 9 minut pro celou debatu a šest dalších eh, poslanců se hlásí, plus si ještě musíme vyslechnout odpovědi. Děkuji, paní předsedni, paní předsedkyně, já dodržím svůj čas. Nejprve bych chtěla říci, že považuji za velice znepokojivé, e, že e, je možné, že tolik dětí je zneužíváno pro otroctví nebo sexuální práci zločineckými sítěmi. E, s tím opravdu musíme udělat. Tohle to se nesmí dít. K tomu bych také chtěla říci, že k není tak divné vzhledem k masové migraci, že počet těch, kdo přicházejí sami, je vysoký. Jenom ve Švédsku eh, je to eh, za loňský rok pět tisíc nedoprovázených dětí. Eh, tato počet nedoprovázených dětí se sice snížil, nicméně máme velký nový problém. A sice, že přichází mnoho mladistvých z Maroka a Afghánistánu, e, kteří mají právo žádat o azyl, ale mnoho z nich je odmítnuto. Což potom znamená, že když vědí, že budou vyhoštěni, tak vědomně zmizí. Máme tento problém se stovkami marok, marockých dětí, které žijí ve Švédsku na ulici. A když se pokoušíme kontaktovat Maroko, abychom je poslali zpátky, tak oni eh, odmítají přijmout. Proto teď uvažujeme o tom, eh, abychom, i, abychom vlastně zavírali i tyto děti z, z ulice a nutit Maroko, aby je nějakým způsobem přijalo zpátky. Eh, tento problém určitě existuje i v dalších zemích Evropské unie, protože problém jsou právě ti, kterým byl odmítnut azyl a, tak, a kteří se odmítají vrátit. Co s nimi uděláme? Má na to někdo odpověď? Děkuji, paní Lambert. Někteří z nás už dlouhé roky argovali v tom smyslu, eh, že systém azylového řízení nefunguje, protože nefunguje navracení do zemí původu. A že je třeba tedy jasně definovat statut osob, které čekají na návrat. A je škoda, že to vlastně tito lidé odnáší za to, že naše vlády se nedokázaly k věci postavit dost zodpovědně. A když tedy teď Eh, slyšíme různé návrhy na to, jak upravit eh, systém azylového řízení, budí to ve mně obavy, protože zdá se, že v rámci té, eh, že tedy v té novelizaci rozhodně chybí jakýkoliv důraz, který by byl kladen na lepší ochranu dětí. Chybí tam konkrétní návrhy toho, co by situaci zlepšilo. Já si myslím, že bychom se měli více snažit na úro... tedy vyvíjet větší tlak na naše národní vlády, tak aby skutečně implementovali judikát Evropského soudního dvora o nenavracení dětí, který je v souladu s dublinským nařízením. To je jedna věc. A druhá, Jestliže nám jde o zkvalitnění procesu, jako je registrace, musíme také zároveň posilovat důvěru v celý systém a ta důvěra chybí když se podíváte na to, jak se chová Francie a Spojené království, jak to vypadá v Kalé, přičemž existuje judikát, eh, ze kterého jasně vyplývá, že děti, které žijí v táboru u Kalé, mají podle Dublinu a podle eh, Evropské úmluvy o lidských právech eh, odjet do Spojeného království. Tento judikát však není v praxi uplatňován a také francouzské orgány skutečně nedělají dost pro to, aby tyto mladé lidi identifikovali a vystupovali. My jako parlament tedy v tomto ohledu máme před sebou spoustu práce a já vám děkuji, že dnes odpoledne jsme měli možnost to tak otevřeně řešit. Mrs. Mrs. please. Děkuji, paní Verže. Merci, madame la présidente. Oui. Ta situace zůstává velmi matoucí. A já prostě pořád nechápu, kde se vzalo to číslo 10 tisíc. A co to vlastně znamená? Já jsem to pochopila tak, že roste počet registrovaných dětí, tedy dětí, které dorazily do Evropy a registrovaly se ale to ještě nevysvětluje to konečné číslo. A také slýcháme, že celá řada těchto dětí je obětí obchodu s lidmi. Já to chápu tak, že členské státy mají nejenom kompetence, ale také obrovské zodpovědnosti v této oblasti. Všechny tyto země podepsaly Mezinárodní úmluvu o právech dítěte, musí tedy uznávat základní práva a také dublinské nařízení, ale jenom ten článek 1. O navracení, ale také článek, který se týká nenavracení mladí, dětí a mladistvých. Děti musí být chráněny bez ohledu na to, jaký mají právní statut, kolik jim je. Oprchlické děti musíme vnímat jako děti domácí v zemích, kde žijí. Já žiji v zemi, která tuhle úmluvu nebere eh, moc vážně. 10 tisíc dětí ročně žádá o ochranu, polovina těch žádostí je zamítnuta. A to i proto, že tyto děti jsou vystaveny pochybné, pochybným prohlídkám. V Kale, že je 300 dětí a mladistvých bez doprovodu. Francie a Spojené království na sebe ukazují prstem, přitom jsou na francouzském území, takže by se o ně měla postarat francouzská vláda. Francouzska a následně pak nutit eh, vládu Spojeného království, aby tuto situaci řešila, protože tyhle děti mají právo připojit se ke svým rodinám ve Spojeném království, takže opravdu potřebujeme výměnu informací a jak už jsme o tom debatovali dnes ráno u jiného tématu, vidíme, že ten problém je způsoben také nedostatečnou výměnou informací mezi relevantními příslušnými orgány. Je tedy třeba zajistit, aby všechny ty systémy fungovaly tak, aby to bylo ve prospěch dítěte a aby byly dodržovány základní legislativní akty, včetně úmluvy práv dítěte. Je třeba přijít s konkrétními opatřeními, která umožní řešit tuto situaci. Nemůžeme prostě jen tak říct, zmizelo nám 10 000 dětí v Evropské unii a klást si otázku, jak to interpretovat, co to znamená, ale zároveň tedy nepřijmout nějaké konkrétní opatření to konkrétní opatření je stejně tak důležité jako cokoliv jiného, o čem jednáme. Děkuji, paní Waldmans? Thank you uh, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych také poděkovat všem, kdo zatím hovořili. Podle mého názoru ta čísla pohřešovaných dětí jsou strašlivá. Já jsem byla v Europolu, hovořila jsem s tamními pracovníky, hovořila jsem s Child Focus a upřímně řečeno, ne, že bych srovnávala děti se zvířaty, ale když se ztratí pes, tak lidé něco dělají. A přitom tady v Evropě je tolik ztracených dětí, A my jsme Evropský parlament, říkáme, že je třeba nutně dodržovat lidská práva na celém světě, v ostatních zemích. Já si opravdu myslím, že bychom měli naléhavě eh, podat návrh usnesení eh, na toto téma. Hodně se toho namluvilo o prevenci, o šíření povědomí, o zabraňování rizikům. Je třeba informovat občany o tom, co se děje, aby se dívali a byli ve střehu. Právě tak různé speciální úřady pro migraci a další oblasti by měly spolupracovat každodenně. Cecilia Wikström eh, podala pozměňovací návrh, který říká, že děti by se měly hledat, ať už jsou kdekoliv. Nicméně děti jsou často oběťmi, jsou vystaveny strašlivým věcem. Komisařka Jourová by měla připravit akční plán, ale na ten my čekáme už od let 2013-2014. Je nejvyšší čas, aby komise s tímto akčním plánem eh, přišla. Potom ještě dvě poslední připomínky. Stálo by za to, aby eh, výbor Libe se spojil s ostatními výbory, tak abychom eh, společně mohli vyvinout akční plán. Eh, není na čase schválit usnesení, které by požadovalo přístup krok za krokem Pak bych chtěla říci, že všichni, kdo zatím hovořili, mluvili o prevenci, o budoucnosti, o tom, jak tomu zabránit a tak dále. Nicméně ono už se to děje. Máme 10 tisíc pohřešovaných dětí. Kde jsou? Jsou nucené k prostituci, jsou mrtvé. Já jsem před dvěma měsíci položila písemnou otázku kterou podepsalo 40 kolegů z ALDE, nicméně ta stále není na programu. Mě by zajímalo, jaký akční plán hodláme v Evropě eh, realizovat. A to teď, eh, dnes nebo zítra. Musíme naléhat na lidi, aby tyto děti hledali. Myslím si, že je to naším úkolem. Paní Spinelli. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Ana Gomeš hovořila o tom, jak se s těmi dětmi zachází v různých táborech a já k tomu mám dvě otázky. Zdá se, že nemají dost jídla. A to ani, a to ani kojenci a novorozenci. na ostrově Chios eh, údajně dostávají, eh, no, dostávají kojenci 100 ml mléka na den. Tak eh, Evropané jsou specialisté na eufemizmy, nikdy nepoužíváme, nikdy nenazýváme situaci pravými jmény a já si říkám, jestli není nejvyšší čas na to, abychom zvažovali abychom abychom nenazvali toto drastické snížení přídělu mléka novorozencům za mučení. Za druhé, velké množství, velké množství nezletilých, kterým je už skoro 18, říká, že jsou zbavováni svých práv a že, že, že se bojí, e, až, že až jim bude 18, tak zmizí. Dítě má práva, mělo by mít práva. A mnoho lidí o sobě tvrdí, že jsou nezletilí proto, aby nebyli zadrženi. Děkuji paní Spinelli. Já teď dám slovo opět našim řečníkům. Dostali jste mnoho otázek a já bych vás požádala, abyste odpovídali stručně, eh, abyste odpověděli během dvou nebo tří minut každý z vás. Nejprve pan Neumann. Děkuji paní předsedkyně za to, že jste mi opět dala slovo v této velice zajímavé debatě. Já samozřejmě netvrdím, že znám nějaké řešení eh, problému. Eh, přínos Europolu eh, je pouze malý, nicméně důležitý. Já mám různé dlouhosáhlé zkušenosti s administrativou a myslím si, že jedním ze základních přístupů by bylo eh, vytvořit eh, celoevropskou administrativu pro takovéto případy. To se týká zpracovávání informací, eh, týká se to schválených postupů, jasných vymezení kompetencí, komunikace a potom, což je samozřejmě nákladné, zdrojů. ve své oblasti působnosti nevidím situaci zase tak černě. Podívejme se na spolupráci mezi členskými státy v oblasti boje proti obchodu s lidmi. Máme 65 případů v roce, od roku 2009, a 744 případů hraniční spolupráce v roce 2015. To od toho roku 2009 je velký nárůst. Ukazuje to, že spolupráce funguje. Eh, a právě tak příspěvky 484 eh, v roce 2009 a teď 3500 v roce 2015. Takže vypadá to, že eh, evropská spolupráce funguje. Teď debatujeme také o interkonektivitě různých informačních systémů v Evropské unii, což je debata, která by byla velice těžká před pouhými dvěma lety. To jsou všechno pozitivní známky toho, že eh, debata začíná. A já jsem dostal otázku, na kterou se nemohu pokusit neodpovědět, a to byla otázka, zda potřebujeme víc zdrojů. Váš parlament byl už natolik laskav, že nedávno eh, schválil na, na, eh, rozhodnutí o navýšení zdrojů pro Europol. Nicméně je spravedlivé říci, že přestože naše zdroje jsou napjaté, eh, pak pokud je potřeba podporovat členské státy v boji proti terorismu, pokud je potřeba mít lidi v terénu na řeckých eh, ostrovech a také lidi na provádění sekundárních bezpečnostních kontrol, to jsou zdroje, které nám chybí. A obávám se, že vzhledem k tomu počtu zaznamenaných pohřešovaných dětí, je velmi pravděpodobné, že první případy, kdy nezletilí migranti eh, budou zapojeni eh, do eh, obchodu s lidmi, se k nám dostanou v letošním roce. A v soudě podle těch čísel, tak jak vypadají teď, tak objem práce a koordinace, který nás čeká, bude velmi značný. Takže zase říkám, neznám žádné univerzální řešení, Chce to sehrané akce, chce to zdroje, samozřejmě peníze, ale kromě toho taky občanské iniciativy. Děkuji. Děkuji vám za stručnost, paní Dimitropulu. Já se pokusím také o stručnost mnoho z doporučení, eh, která tu byla zmíněna, jsou už vlastně právními povinnostmi členských států. Už jsou eh, v evropském právu, jsou v Evropské úmluvě o právech dítěte a také v asilovém AKI. Eh, pokud jde o ubytování nedoprovázených dětí v malých rodinných jednotkách nebo v pěstounské péči, tak to všechno už ve směrnicích máme. Pokud i e, přidělování e, poručníků je e, v evropském právu. Otázka zní, proč je tolik problémů s implementací. Takže mnoho těch otázek, které tu zazněly, nejsou nic nového. Je potřeba jít o krok dál a implementovat to. v nové legislativě musíme mít na paměti eh, vždy nejlepší zájem dítěte. Eh, je zapotřebí, aby probíhala posouzení rizika, aby eh, ta rozhodnutí nepřehlížela, co s tím dítětem se potom stane. To patrně bude předmětem debaty o odebírání otisku prstů dětem pod 18 let v některých případech by bylo v nejlepším zájmu dítěte poskytnout otisky prstů, protože pak by bylo vysledovatelné. Zároveň je ale potřeba proskoumat problematiku eh, ochrany osobních údajů a také záruky, které existují proto, aby vždy šlo o nejlepší zájem dítěte. Takže ta odpověď na tuto otázku není černobílá. Pak jste se ptali na eh, poručnictví a eh, problémy s tímto systémem v Itálii, v Řecku a eh, dalších státech. My máme příručku, jak už bylo zmíněno, nejenom o poručnictví, ale i o dalších nástrojích. Ta příručka obsahuje doporučení a pokyny od FRA a dalších agentur, od Missing Children. A měly by ji využívat členské státy k tomu, aby změnili situaci v terénu. Mezinárodní spolupráce je také velice důležitá. Musíme si uvědomit, že fenomén pohřešovaných dětí se netýká pouze jednoho nebo druhého členského státu. Je potřeba zkoumat data, která jsou dostupná Netýká se to jenom Řecka, netýká se to bohužel ani jenom Itálie, Řecka, já teď nechci vyjmenovávat jednotlivé země. Každopádně šíří se to z jižní Evropy přes střední Evropu do severní Evropy. Je to problém všech členských států. Je tedy třeba posílit mezinárodní spolupráci. Jak? Musíme uvažovat o možnostech eh, jednotného systému pro sdílení informací a pro spolupráci a eh, je potřeba uvažovat o propojení eh, Úřadu pro ochranu dítěte. Ještě na závěr bych chtěla říci, že FRA se zabývá bio, projektem biometrických údajů v systémech, jako je BIS, SIS, Eurodac a další. Zabývá se tím, jak by bylo možné pro vysledování eh, pohřešovaného dítěte v jeho nejlepším zájmu eh, využít těchto údajů. A eh, zda by mohly být zavedeny v rámci spolupráce. Ta zpráva přijde na začátku roku 2017 a doufám, že bude užitečná. Děkuji, paní Morales. Jsem ráda, že Tolik poslanců a poslankyň dnes také považuje tuto věc za prioritní. Také jste říkali, že to je urgentní, že musíme jednat teď. Ano, je to pravda. Je důležité, abychom se nespokojili pouze s tím faktem, že víme, že zde 10 tisíc Eh, pohřešované děti, ale že musíme jim pomoci a také musíme zabránit tomu, aby se byly další pohřešované děti. Otázka je, kdo, kde leží odpovědnost. Myslím si, že zcela jistě na obou úrovních, na evropské úrovni a na úrovni členských států. V roce 2013 komise vypracovala zprávu o pohřešovaných dětech obecně. Byla to tedy studie, kde se říkalo, že vlastně pouze čtyři členské státy mají určité eh, právní postupy, jak tedy řešit otázku těchto dětí. A mm, v jiných, eh, v jiných zemích vlastně ehm, to tak není. A přitom víme tedy, že je důležité na to reagovat rychle. Některé členské státy vlastně nemají žádné lhuty a ehm, v některých zemích je to tak vlastně, že tam je Na evropské úrovni musí dojít přeskumu těch procesů a musíme také dbát na to, aby tam byl eh, brát, brán v úvahu nejlepší zájem dítěte. Je to přeshraniční problém a nestačí to řešit pouze na úrovni jednotlivých členských států. Také zde během diskuse zaznělo mnoho věcí, které si myslím, že jsou rozumné. Za prvé, je důležité, aby dítě v nás mělo důvěru, musíme ho umět vyslechnout a musíme také s ním hovořit o jeho potřebách, abychom také pochopili, jakým eh, rizikům čelí. Je to individuální věc, potřebujeme tam kapacity, školení a také zdroje. Dále je nutné, aby to dítě bylo informováno, aby to dítě mohlo činit roz, informovaná rozhodnutí, aby vědělo, že existují určitá rizika a aby vědělo, že tam jsou určité postupy. Musí mít také dostatečné přístřeší a tím se zcela jistě nemyslí detenční zařízení. Samozřejmě, že v mnoha zemích je to problém, v mnoha zemích, kam dnes děti chodí. Víme, jaká je situace v Řecku, tam je to opravdu dramatické. Nicméně je ta, ta reakce musí být multidisciplinární, musí vycházet ze zásad eh, péče o děti a ochrany dětí. Um, zazněla se i otázka školy, školní docházky, to by také měla být priorita, protože mnoho dětí, které eh, se, jsou pohřešované, vlastně se teď nachází v situaci, kdy už vlastně nemají žádnou ochranu to bychom, eh, těmu bychom se měli zcela jistě věnovat i v těch našich budoucích hledáních eh, těch řešení. Děkuji všem za vaše odpovědi a také děkuji za to, že jste nám poskytli informace k této věci. Já se domnívám, že můžeme na pomoci vyřešení tohoto problému. Nyní tedy vám ještě jednou chci poděkovat a Dostáváme se k dalšímu bodu, který je vlastně částečně propojen. Je to bod, který se nazývá Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích Evropské unie. Paní Valero e, představila návrh stanoviska zde ve výboru 16. března. Libe připravuje stanovisko, co by přidružený výbor podle pravidla 54 jednacího řádu. Hlavní příslušný výbor je DROA. Celkem bylo předloženo 95 pozměňovacích návrhů. Nyní nás čeká výměna názoru se spravodajkou a také se stínovými zpravodaji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych na úvod chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za eh, dobrou spolupráci. My jsme se eh, několikrát sešli eh, ještě předtím, než jsem sepsala první verzi a ještě potom proběhlo také několik schůzek. Já si myslím, že jsme dospěli ke kompromisu, k Samozřejmě ne všechny pozměňovací návrhy se do těch kompromisů vešly. O některých se bude muset hlasovat přímo. E, tohle ale není otázka, na kterou by panovaly nějaké názorové rozdíly. E, naopak se všichni poměrně shodneme. E, jde tady, jak už paní předsedkyně právě řekla, o obchod s lidmi ve vnějších vztazích, což má samozřejmě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 Kompromisy se týkají zejména policejní a justiční spolupráce, e, školení e, pracovníků úřadů, e, ochranu obětí, ekonomické aspekty, potom rozdíly mezi obchodem s lidmi a pašováním lidí a potom uznávání statutu oběti, ochrany oběti, ochrany svědků, dětí a zranitelných skupin. Hovoříme o občanské společnosti a také šíření informací a prevence. Upřímně řečeno, nejsou mezi námi velké názorové rozdíly, jsou to spíše eh, drobné, eh, nepatrné rozdíly tu a tam v našich pozicích. Podle mého názoru spolupráce se stínovými zpravodají probíhala výborně a myslím si, že naše stanovisko bude doble, dobré. Eh, těžko najít eh, nějaké dělítko mezi tím, co je externí a co je interní, co jsou vnitřní a vnější vztahy. Eh, právě tak jako těžko rozlišovat, co patří do FAM a co patří do DROA. Takže tu a tam se ty otázky překrývají Nicméně je to příspěvek pro eh, DROA, které je hlavním výborem, zatímco jiné otázky se zcela zjevně týkající, týkají pouze LIBE. Tak tímto předám slovo zpátky paní předsedkyni, aby eh, předala slovo dál stínovým zpravodajům. Jo, Mrs. Valero. Děkujeme, paní Valero. Mm, zatím mám na seznamu paní Sipl a paní Gomeš, pouze tyto dva. Takže paní Sepo. Ano, děkuji. Já budu mluvit eh, jménem Kristín eh, Poven, která je stínovou zpravodajkou, Kristýna Winberg. A já tady přečtu její poznámky. Mezi 95 pozměňovací návrhy, které byly předloženy, bych se chtěla soustředit na některé věci, které jsou velice důležité pro naši frakci. A také bych chtěla poděkovat zpravodajce za velice dobrou spolupráci. Co se týče ochrany obětí, pro nás je důležité, abychom, eh, aby zde byla eh, revize eh, směrnice o povolení k pobytu. Oběti by měly získat povolení k pobytu, i když třeba nedokážou spolupracovat s orgány, musí mít naši ochranu. A je také důležité říkat, že oběti nemohou být považovány za Eh, odpovědné za trestnou činnost, do níž byly zataženy, zejména se to týká třeba sexuálního vyšet, vy, vykořišťování nebo nucené práce. Co se týče nezletilých bez doprovodu, tak je zde důležitá aktivnější identifikace dětí, které jsou obětmi obchodování s lidmi. Proto je také tedy zásadní, aby všechny děti bez doprovodu měly okamžitě určeny opatrovníka. Um, zde se tedy zde také musíme ještě zdůraznit rozdíl mezi eh, obchodováním s lidmi a mezi převaděčstvím migrantů. I když tyto dva jevy jsou propojené, tak je tam jasný rozdíl, protože u toho, um, zda tam je souhlas nebo ne, um, je důležité, abychom hovořili Eh, pohraniční stráž musí, být, eh, musí mít přístup k údajům Europolu. Také je důležité brát a uznávat eh, statut obětí. Je důležité vytvořit novou strukturu na ochranu obětí, ale to není hlavní bod, nicméně to tedy věc, když předkládám pozměňovací návrh 51. Pak ještě věc, na které trvám, je důležité, aby Evropská unie získala kompetence aby eh, se zasadila o mm, uznávání eh, mezi členskými státy těch rozhodnutí. Hmm, tyto kompetence mohou získat stávající agentury a orgány. Je důležité, aby oběti pokud nebude uznán jejich status, aby jim bylo pomoženo, aby získali přístup k pomoci a poradenství. Hmm. Je důležité tedy posílit eh, toto postavení těchto lidí. Děkuji nyní paní Holmajer. Nejprve myslím, že eh, ohledně toho, eh, že bychom měli chránit obchody, eh, pardon, oběti obchodu s lidmi, eh, to neznamená, že bychom tady měli zaměňovat pojmy. Eh, ochrana znamená, že ti, kteří se opravdu stali oběťmi, například znásilnění, oběti sexuálního zneužívání, oběti sexuálního napadení, ti samozřejmě potřebují veškerou naši pomoc. To ale neznamená, že když někdo například pracuje na černo, tak eh, potom má mít automaticky naši ochranu. Tyto věci musíme rozlišovat eh, a soustředit se na ty, kteří opravdu se stali oběťmi trestné činnosti eh, obchodování s lidmi. Ti si zasluhují naši plnou podporu. Nicméně těm, kteří jaksi sami se proviní a potom se označují za oběti, ti do toho samozřejmě nespadají. Za druhé, mě poměrně zaráží, tím, že Belgie a další státy nejsou stále ochotné dát Frontexu kompetence eh, srovnávat, zda eh, jistí lidé jsou potenciální pachatele. Eh, takže vlastně kteří záměrně zneužívají těch migračních proudů. Dnes vlastně nemáme žádné obecné podezření vůči migrantům. Právě tak pod lidé, tisíce lidí podstupují kontrolu alkoholu, přestože nikdy nepili, zkrátka protože se dají za volant. Máme e, daňové kontroly, ale to ještě neznamená, že obecně podezříváme všechny daňové poplatníky. Pouze je to proto, abychom našli ty, e, kteří podvádějí. A to tež platí tady. Když chceme provádět kontroly a vyhledávat v databázích, tak to neznamená obecné podezření vůči všem uprchlíkům. E, pouze chceme vyfiltrovat ty, kteří potenciálně zneužívají využívají e, přílivu migrantů. A k tomu potřebuje Frontex e, patřičné kompetence, e, protože vědí, kteří pachatelé se snaží zneužívat migračních kvot, čímž mimochodem chráníme i uprchlíky, kteří se na těchto trasách pohybují, protože pachatelé málo kdy bývají přátelští k ostatním uprchlíkům, ale zneužívají je ke svým účelům. Děkuji, paní Gomez. Jak už jste říkala, tak je to vlastně e, navázáno i na tu předchozí rozpravu. Souhlasím, že je zásadní, abychom rozlišovali, kdo je oběť a kdo je pachatel, ale zároveň si musíme uvědomit, že je zde někdo, kdo vlastně přišel už jako oběť a někdo jiný přišel dobrovolně, ale stal se obětí, protože je v takové zranitelné situaci. Jak jsem už říkala, tak třeba v tom táboru domeny jsem viděla, že tam se o ty lidi nikdo nestará, nikdo se o ně nezajímá, nikdo jim neříká informace, nikdo se nesnaží pomáhat jim bojovat s těmi nebezpečími. A samozřejmě zranitelnou skupinou jsou zejména ženy a děti. Ano, také chci potvrdit to, co říká Birgit Sipple. Je důležité uh, uznat tu, to postavení oběti. V Řecku je teď naprosto všechno zablokované. Vůbec nic se eh, neděje. Už jsem říkala, že jsem tam viděla muže a ženy, kteří čekají, že budou sloučeni se svou rodinou, která už je v jiné zemi ale oni se vlastně vůbec nemohou z té situace nějak dostat, protože tam není nikdo, kdo by jim pomohl. Není tam nikdo, kdo by si kontaktoval, takže slučování rodin v Evropě teď vůbec nefunguje, je to celé zablokované. Ano, a pokud uznáme, pokud tyto lidi budeme eh, tedy pasovat do té, obě, do té um, ehm, zajistíme jim teda to, mm, řekneme, že jsou to oběti, tak to je jedna věc, ale zatím to tam nefunguje. A ještě chci říct, že to také ehm, Nestačí si zde vyslechnout pouze odborníky, musíme si sem pozvat někoho z rady, aby nám řekli, co tedy dělají. Bude tam třeba někdo, kdo pomůže těm řeckým orgánům, protože oni eh, nemají dostatek možnosti pomáhat ani třeba těm obětem sexuálního vykořišťování nebo obchodování s lidmi a jak eh, dokážeme opravdu účinně bojovat proti převaděčským sítím? Minulý týden jsem navštívila Severní Kypr. Viděla jsem tam mnoho nigerijských děvčat, hovořila jsem také s mnoha s nimi a zjistila jsem, že byly obětmi, um, byly to vlastně určité, um, musely se stát prostitutkami a že vlastně to byly um, sítě, které eh, zneužívaly tyto nigerijské dívky a myslím si, že nikdo vůbec nezjišťoval, zda jsou třeba ještě s někým dále spojeny, nebo zda tam je nějaká souvislost třeba s odebíráním orgánů a tak dále. Takže proč máme tolik eh, skvělých zákonů, když nakonec ty členské státy se jimi neřídí a nejednají podle nich? Děkuji nyní paní Spinelli. Já bych eh, chtěla poděkovat kolegyně Bodil Valero za vynikající práci, kterou odvedla. Já sama jsem předložila pozměňovací návrhy, které podle mého názoru doplňují vaši práci. Předložila jsem pozměňovací návrh, který volá po uznání určitých obětí, které jsou obětmi Eh, obchodování s lidmi, jsou tam i, eh, je tam i mučení a zabíjení, týká se to hlavně eritrejských uprchlíků. Eh, Oběti jsou často traumatizovány, často nemají v Evropě dost speciální podpory a navíc vlastně to Evropská unie ani neuznává Mm, loni v březnu zde bylo usnesení Evropského parlamentu o Eritreji, kde se také hovořilo o této nové formě obchodování s lidmi. Myslím si, že je dobré, abychom o tom, eh, na to upozornili i v tomto mm, stanovisku. Má frakce také ještě předloží další pozměňovací návrhy. Tam chceme říci, že Evropská unie má zvláštní tarifní dohody s některými třetími zeměmi, které by mohla využít k tomu, aby vlastně zatlačila na ty země, aby třeba ratifikovaly různé uh, mezinárodní umluvy, které se týkají lidských práv, uh, organizace práce nebo životního prostředí. Také bych ještě chtěla apelovat na všechny v Evropské unii, aby systematicky do všech mezinárodních dohod, včetně obchodních dohod, také začlenovaly závazné doložky, eh, které se týkají lidských práv. Rovněž jsem předložila pozměňovací návrh, který se týká genderové dimenze tohoto jevu. Je důležité, aby členské státy vážně spolupracovaly v této věci a také je nutné uznávat eh, propojenost mezi uprchlíky a mezi in stati dove le persone rischierebbero la propria vita o l'incolumità. Eh, je důležité soustředit se jména na oblasti, kde dochází k ohrožení lidského života. A nyní zpět eh, zpravodajka paní Valero. Děkuji za vaše příspěvky. Eh, já bych pouze chtěla eh, zareagovat na tři otázky, eh, které jste zmínili. Jedna se zmínila o databázích Europolu. My v této otázce zrovna se neschodujeme, proto jsme to tam udělali tak, že navrhujeme oddělené hlasování, split vote. Protože tady zjevně jsme různých názorů a každý má samozřejmě právo hlasovat. Pokud jde o to rozdělení na e, obchod s lidmi a pašování lidí, tak toho se týká jeden z kompromisních návrhů, e, který poukazuje na situaci, kdy ten, kdo dá svolení k tomu, aby byl pašován, a potom v další, potom v další fázi se klidně může stát obětí obchodu s lidmi, e, což se často děje už na evropském území. Také tam zmiňujeme tuto situaci v našich kompromisních návrzích a, a to takovým způsobem, aby s tím mohli souhlasit všichni. Potom je tu eh, otázka eh, další, eh, o které jsme hovořili už několikrát, to je problém, který zatím příliš nezvládáme. Nicméně to jsou pozměňovací návrhy, eh, kde identifikujeme právě kompetence DROA, protože to souvisí spíše, spíše s vnějšími vztahy než s vnitřními, takže bude možná těžké to zařazovat do tohoto stanoviska, nicméně o tom budeme každopádně hlasovat. Některé pozměňovací návrhy, které dorazily, jsme identifikovali eh, jako spíše zahraniční hraničně zaměřené a ty proto e, patří e, pod DROA. E, přesto ale budeme hlasovat, protože tam je toho stejně ještě více. Thank you, Mrs. Valero. Děkuji, paní Valero. Hlasovat na půdě Libe se bude 28. dubna. A já vám tedy děkuji za vaše příspěvky k této věci další téma dnes odpoledne. Směrnice o boji proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002-457 o boji proti terorismu. Paní Holmajer představila 17. března na půdě tohoto výboru návrh svého stanoviska a nyní proběhne diskuze k pozměňovacím návrhům. Paní Holmajer. Paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, nejprve mi dovolte poděkovat za prvé mým stínovým zpravodajům, kteří se mnou eh, absolvovali tři dlouhá zasedání a v rámci těchto zasedání a byli ochotni spolupracovat i mimo rámec těchto zasedání, aby eh, se vyslechli experty, kteří znají dobře realitu eh, v členských státech eh, a kteří výrazně přispěli k tomu, abychom v našem stanovisku zobrazili skutečně reálnou situaci. Například my jsme měli jako experta jednoho italského advokáta, který eh, velmi Eh, dobře ilustroval, jak Itálie zachází s tím, de, s tím od, dotazníkem o devíti otázkách k terorismu a já musím říct, že eh, teda, že tedy ten obrázek eh, nebyl vždy potěšující, když člověk viděl, co se všechno na světě může dít, jak brutální jsou lidé, tedy teroristé, vůči obyvatelstvu, včetně malých dětí. Chci také poděkovat eh, za spolupráci kolegům a kolegyním, které, kteří eh, původně předložili téměř 400 pozměňovacích návrhů a kteří se se mnou snažili spolupracovat na jejich zpracování. A já doufám, že ještě budeme mít eh, příležitost eh, k další debatě o kompromisních návrzích, nicméně vycházím z toho, eh, že ty rámcové závěry z roku 2002 a 2008 jsou plně implementovány v členských státech, to znamená platí určité podmínky a my se soustředíme pouze na to, co je nové v návrhu komise ale s tím pořád souvisí eh, tedy některé velmi eh, nejednoduché otázky, například pokud jde o uchovávání dat o pasažerech letového provozu, tedy tzv. systém PNR, pokud jde o, o bojovníky, kteří se vracejí ze Syrie a kteří tam tedy páchali aspoň částečně terorismus a byli také vyškoleni eh, k tomu, aby později páchali teroristické útoky na území Evropy, vrací se například do Německa, poté třeba do Říma. Teď je otázka, jak si s tím poradit, nejenom tedy uvnitř Evropy, nejenom tedy s tím, že lidé odjíždějí z Evropy, ale také s tím, že se vracejí do Evropy a tím představují velké nebezpečí, jak se ostatně také ukázalo. Tyto závěry v směrnici o boji proti terorismu komise formulovala v odezvě na podobné eh, závěry OSN a FATF. A jsou to také principy, které by měla převzít evropská legislativa z tohoto důvodu. V průběhu zasedání se jasně ukázalo naposledy včera, například při té debatě s tím právníkem, tím advokátem, že je třeba vlastně začít s reformou procesu na té nejnižší úrovni, tedy na úrovni jednotlivých advokátů, že je třeba aktualizovat některé definice toho, jak vlastně přistupovat k lidským právům a k jejich dodržování. Není tedy eh, možné, jak si vykládat jako právo na svobodný pohyb eh, to, že tady někdo odjede bojovat, nebo naopak eh, lidé by neměli být automaticky podezíráni jen proto, že přicestují zpět. Každopádně tedy je třeba dát možnost člověku obhájit se před soudem a tam a tedy vést řádný soudní eh, proces. Ať už to povede k osvobozujícímu rozsudku či ne. ve chvíli, kdy se chceme, kdy chceme předcházet tak závažným teroristickým útokům, k jakým došlo v Bruselu nebo v Paříži, je třeba podchytit ty potenciální atentátníky již preventivně. A k tomu přispívá to, že ve chvíli, kdy je eh, někdo zatčen, je třeba provést důkladnou domovní prohlídku, eh, proskoumat všechna jeho elektronická data a podobně. Nicméně, dokud tedy není osoba oficiálně vzata do vazby, není to vlastně možné. V Itálii jde tam situace taková, že se podařilo zabránit i některých útokům, ty informace ani nebyly zveřejněny právě protože vlastně jak si ten, to vyšetřování neběželo úplně v souladu uh, s legislativou. A proto si myslím, že by bylo dobré, kdyby o tomto intenzivně jednali advokáti i soudci z členských států, jak tedy lépe spolupracovat. A já doufám, že právě na příkladu této směrnice o boji proti terorismu ukážeme, že jsme schopni rychle a rozhodně jednat a že tedy jsme schopni zabránit dalším teroristickým útokům, případně tedy odjezdu do ciziny za účelem dalšího boje. A je také důležité eh, tedy eh, předcházet tomu, aby eh, tito lidé zabili stovky osob. Ale je třeba to udělat tak, abychom obnovili, abychom neoslabili důvěru v náš systém soudnictví, v naše policii, v to, jak pracují naše spravodajské služby. A je také třeba si uvědomit, že osoby, které prožili teroristické útoky, prošli jaksi uh, mezní životní situací, která má dopad nejenom na ně, ale také na, je, na jejich rodinné příslušníky, proto je třeba také uvažovat o lepší podpoře pro oběti. A uh, viděli jsme v případě Paříže i Bruselu, že eh, lidé, kteří jsou eh, Postižení potřebují naléhavě pomoc, tedy nebo lidé, kteří ztratili své rodinné příslušníky během těchto útoků, případně eh, tedy jejich příbuzní jsou těžce zranění někde v nemocnici. My se pokusíme zpracovat tady ty návrhy nejpozději do 30. ideálně do 28. aby se opravdu mohlo hlasovat a nizozemské představ, předsednictví je připraveno v červnu vést trialog spolu eh, s komisí, parlamentem a tedy eh, nimi, aby se celá věc uzavřela a my jsme vyslali jasný signál, že jednáme rychle a tedy návrh by bylo možné eh, v červenci schválit. To znamená, že jednání musí být ukončena v červnu a já doufám, že kolegové s tímto navrhovaným postupem souhlasím. Děkuji. Paní Kineči. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, paní Holmajer za veškerou práci, kterou odvedla a za to, jaké zvolila pracovní metody. Naše zasedání stínových zpravodajů za účasti expertů umožnilo projednat tuto problematiku z celé řady různých úhlů. Získali jsme také velmi cené informace, takže ta zasedání byla mimořádně užitečná. Musíme vyprodukovat text, podle kterého nebo na jehož základě by bylo možné bojovat s terorismem a který by tedy byl za tímto účelem použitelný. Monika už, řek, to, už, už to řekla, ale Příspěv, tedy reakce ze strany veřejnosti a státních zástupců byly velmi užitečné. Nicméně tedy vzbuzuje to otázky, jaká mohou být eh, opatření k odstranění mezer jež brání skutečně účinnému boji proti terorismu. Druh, ten druh terorismu, se kterým máme co dočinění nyní, se liší od terorismu v minulosti. Je to takzvaný interní terorismus. Pak máme také externí terorismus. Je to tedy terorismus, který sice ta ideologie přichází zvenčí, ale pachatelé zevnitř. A proto musíme použít nové metody, které jsou poměrně dost složité na boj s tímto jevem. Já si myslím, že v tomto ohledu máte velmi náročnou práci, protože musíme najít rovnováhu mezi zajištěním práv a svobod a přijetím nezbytných bezpečnostních opatření, tedy nezbytných na ochranu našich občanů. Takže musíme najít určitou rovnováhu. A to i při přípravě tohoto textu. Jak už jste řekla, v době, kdy bylo přijaté eh, to poslední rámcové rozhodnutí, tak parlament ještě nebyl vybaven potřebnými pravomocemi. Od té doby došlo ke změně smlouvy, nyní ty pravomoce máme, také máme v tomto ohledu nové zodpovědnosti v boji s terorismem. Ostatně ten poslední útok se odhrál vlastně velmi nedaleko. Já jsem tedy opravdu přesvědčená, že musíme důkladně spolupracovat, posoudit tedy důkladně nejrůznější aspekty tohoto problému. Pozměňovací návrhy naší frakce jsou tedy v některých případech jaksi velmi různorodé, ale já doufám, že ve spolupráci s paní zpravodajkou nalezneme kompromisní řešení. A naše stanoviska se zblíží. Ovšem, situa- není to jednoduché. Platí také určité mezinárodní závazky, ze kterých se rozhodně nemůžeme vyvázat. například protokol Rady Evropy, to je tedy to minimum, co musíme dodržet, nicméně, ať už si vybereme cokoliv, naše volba musí být dobře podložená. Vy jste například zmínila tedy problematiku lidí, kteří odjíždí z Evropy, aby bojovali na cizích bojištích. A nyní máme také tedy jednak ty eh, legionáře ze Srbska, Iráku, eh, kteří tam také bojují a někteří z nich se nyní vrací do Evropy a organizují tam teroristické útoky. Takže já jsem opravdu přesvědčena, že musíme zvážit eh, nové způsoby reakce. A pak je tu další aspekt, a tady plně souhlasím s kolegou, kolegyní, takhle prostě vypadá naše nová realita. A jak nám tedy ten italský státní zástupce řekl, eh, Paříž a Brusel jsou důkazem toho, že vlastně dochází k určitému novému vývoji. V Itálii například proběhlo několik velmi důležitých vyšetřování do případu eh, terorismu, tady kdy lidé, kteří páchali, kteří terorismus v minulosti byli mm, vlastně známí, zpravodajské služby o nich věděli a přesto nedokázali předejít dalším útokům. Je tedy zřejmě třeba přijít s novými definicemi, které by definovaly takové aktivity, jako je uh, Eh, tedy opouštění Evropy za účelem boje na zahraničních boji, bojištích, následný návrat, eh, sebevražedné atentáty a podobně. Potřebujeme také lepší spolupráce mezi spravodajskými službami a policií a také soudy. Výměna informací je v tomto ohledu naprosto zásadní a musí být také co nejrychlejší. Bez toho ta legislativa fungovat nemůže. A já doufám, že se nám podaří vypracovat kvalitní návrh legislativy. Já se tedy těším na další spolupráci eh, s paní zpravodajkou, aby výsledkem byl dobře vyvážený text a doufám, že výsledkem bude nástroj, který je skutečně účinný v boji s terorismem. Mr. Děkuji, pan Depre, který eh, nahrazuje stínového zpravodaje, pana Ješka. Děkuji vám, eh, paní eh, předsedkyně. Já zastupuju pana Ješka, který se omlouvá, že tu dnes nemůže být. Já tedy teď přečtu jeho text. Já osobně s tím souhlasím. přestože vím, že ně, něco z toho, eh, co tady píše, je diskutabilní i pro mou frakci. Nicméně já s panem Ješkem souhlasím. Já to teď tady přečtu. Cílem textu je získat společný trestní kodex pro teroristické činy v užším slova smyslu, či pro všechny činy, které vedou ke spáchání teroristického činu. E, pan Ježek říká, že se musíme nejprve dohodnout na tom, co je to e, příprava e, teroristického činu. Ta je v tomto textu definována. Pan Ježek se domnívá, že těmto přípravným trestným činům eh, nepřikládáme takovou důležitost. Například šíření nenávistných zpráv by mělo eh, do této kategorie spadat, poskytování zbraní nebo dalších eh, prostředků ke spáchání teroristických útoků, organizování cest za účelem spáchání teroristického útoku, financování teroristických skupin. To všechno jsou podle něj činy přípravy teroristického činu na které by se měl vztahovat e, zákon. Pan Ježek nepodporuje pozměňovací návrhy, které chtějí smazat některé z těchto činů z tohoto seznamu. Dále článek 15 je pro pana Ježka i pro mě zásadní. Je to o jednotlivci, který e, páchá teroristický čin. Text říká, že eh, tento čin, eh, že, že, tady, že tady je zapotřebí jasná spojitost, eh, pokud chceme, aby orgány mohly pracovat a aby mohly zabránit činu. Pokud je někdo vycvičen za účelem spáchání teroristického činu, pak patrně ještě se nedopustil trestného činu, nicméně e, čeká na rozkaz, aby tento čin spáchal. Takže úmysl je jasný. A proto i e, těmito případy bychom se měli zabývat. A e, pan Ježek nemůže podporovat pozměňovací návrhy, které toto chtějí změnit. Já bych eh, chtěl nicméně ještě zdůraznit za sebe několik pozměňovacích návrhů, které jsme podali a které eh, zlepšují systematizaci informací mezi členskými státy. Eh, domníváme se, že členské státy musí systematicky informovat SIS o všech osobách podezřelých eh, nebo eh, usvědčených z eh, činů přípravy teroristického činu, jak tak, jak jsou vyjmenovány v tom článku. Právě tak by se mělo po, po, povinně informovat Europol o osobách podezřelých nebo usvědčených z těchto činů z, čl, z článků 3 až 14. Kromě toho eh, členské státy, což nás velice frustruje, členské státy musí vyměňovat eh, veškerá data, která mají o lidech, kteří jsou podezřelí, anebo usvědčení z kteréhokoliv z činů eh, článků 3 až 14 v této směrnici. My teď máme e, členské státy, které se rozhodly neposkytovat tuto informaci, nicméně tady jde o něco, co je zásadní a základní a má to za cíl harmonizovat e, naši praxi zabraňování teroristickým činům. Takže je naprosto nutné, aby členské státy vzájemně komunikovaly e, ohledně dat o podezřelých osobách nebo o osobách odsouzených za teroristické činy. pak ještě poslední otázka. Já vím, že to, co říkám, je problém pro některé oddělení komise. Nicméně domníváme se, že každý členský stát by měl podniknout nutná opatření k tomu, aby eh, byl schopný řešit porušování eh, zákona na svém území. Teď je možné eh, obžalovat někoho na svém území, pouze ale pokud spáchal trestný čin na území daného státu, ať už jde o občana té země nebo ne. To je tedy územní příslušnost. Pokud ale máte na svém území někoho ze třetí země, kdo spáchal zločin v té třetí zemi, a vy se, to, vy se to dozvíte z nějakého vyšetřování, které probíhá někde jinde, dozvíte se, že už spáchal teroristický čin, tak v takových případech chceme zvážit možnost, aby členský stát měl pravomoc ho obžalovat. Pokud šlo o teroristický čin, který byl spáchán někde jinde a vyšlo to najevo, přestože nejde o občana daného členského státu, nebo ten čin nebyl spáchán na území daného členského státu. Děkuji, pane Depre. Eh, paní Ferrara eh, jménem stínové zpravodajky. Děkuji. Eh, já hovořím jménem Laury Adžia, která tu dnes nemůže být. Já tedy přečtu, co napsala. Chtěla by poděkovat zpravodaji za skvělou práci a ostatním kolegům za pozměňovací návrhy, které mají zlepšit návrh komise. Vysoký počet pozměňovacích návrhů ukazuje, jak je tento text e, důležitý a citlivý a my podáme pozměňovací návrhy e, na lepší definici konkrétních trestných činů, o kterých se návrh zmiňuje. Některé chování je zločinné, například cestování za účelem teroristického činu a to musí být vtěleno v zákoně. Pokud úmysl lze e, objektivně definovat, e, tak je to v pořádku. My ale nechceme eh, omezovat eh, svobodu projevu na sociálních médiích, na internetu i jinde. Eh, my si uvědomujeme, že internet se dá používat k vyměňování informací mezi teroristy, že se dá používat k účelům radikalizace, a proto chceme, aby jakékoliv represivní činy na internetu spadaly do působnosti soudů. Domníváme se, že prevence teroristických činů a radikalizace je velice důležitá. O tom by se měla směrnice zmiňovat. Směrnice musí být doprovázena represivními opatřeními, protože e, bude-li to pouze dobrovolné, pak je to předem ztracené. Musíme se také zabývat e, výměnou informací a tím, jak učinit povinnou spolupráci policejních složek a justice v členských státech. A tak jako kolegové z dalších politických frakcí se domníváme, že směrnice musí obsahovat odkaz na tuto spolupráci a na to, že e, musí být povinná. Byli bychom rádi, kdyby ten text hovořil také o e, o členství v teroristické skupině. V Itálii to máme v zákoně a bylo by dobré, kdyby všechny členské státy měly systémy a ochranné programy. To je jediná cesta, jak rozbít teroristické sítě a dostat tyto zločince před soud a zabránit páchání teroristických činů v Evropě. Děkuji paní Spinelli, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla upozornit eh, paní zpravodajku na eh, německou judikaturu, která je podle mě velice zajímavá. Je to zákon o boji proti terorismu od Spolkového kriminálního úřadu. Předpokládám, že paní Holmajer to zná. Mám teď na mysli včerejší rozsudek z 20. dubna, který říká, že tento zákon je do značné míry neústavní, protiústavní, zejména části o odposlechu telefonu a o dohledu, což jsou opatření, které jsou podle tohoto rozsudku eh, neúměrné. Myslím si, že od eh, národních soudů se my, evropští zákonodárci, můžeme leco přiučit. Německý soud spochybňuje eh, přesně ten typ zákona, eh, o kterých teď diskutujeme, jako je evropský zatykač a legislativa o ochraně osobních údajů. Proč se můžeme přiučit? Pokud ta směrnice bude příliš vágní a pokud bude příliš zasahovat do soukromí, pak hrozí, že e, národní soudy anebo Evropský soud e, ji spochybní. A prohlásí za e, neúměrnou. Děkuji. Děkuji, paní Gomez. Děkuji. No, toto je směrnice, u které opravdu potřebujeme najít společnou řeč. Je to nesmírně důležité. A já si myslím, že e, my jsme schopni ji najít. E, jsem velice ráda, že to tam směřuje. Pro mě je důležité, abychom tou směrnicí ukázali, že jsme jiní než teroristé, že my respektujeme základní práva. A proto úmysl spáchat teroristický čin je naprosto e, zásadní pro definici trestného činu. Já bych k tomu chtěla říci, že klíčovým nástrojem na boj proti terorismu je interoperabilita databází našich policií a e, soudních institucí a samozřejmě výměna informací z zpravodajských služeb a také interoperabilita informací, které eh, mají k dispozici eh, tajné služby a zároveň eh, jednotlivé policejní orgány. Tohle nefunguje a to nejen na evropské úrovni, ale dost často ani na národní, na národní úrovni to nefunguje. A právě tady potřebujeme Evropskou unii, potřebujeme, aby zasáhla a zjednala pořádek v členských státech. Protože takhle to zkrátka dál nejde aby pokračoval takovýto zmatek. A potom další důležitá otázka. Podívejme se na to, co říkají experti. A sice, že existuje jasná vazba mezi organizovaným zločinem a drobným organizovaným zločinem a lidmi, kteří se dají snadno zrekrutovat k páchání teroristických činů. Jak jsme zjistili ve zprávě daty, tak způsob, jakým fungují naše věznice, je takový, že místo, aby to byla místa eh, rehabilitace, jsou to naopak místa radikalizace. Eh, takhle to také dál nejde. Eh, zároveň se musíme zabývat tím, že Víme, že teror, oběti teroristů jsou většinou muslimové eh, z, tý, z jiných zemí, nicméně ti, kdo útočili za nás, nejsou zahraniční bojovníci, to jsou naši bojovníci. To označení zahraniční bojovníci, to je takové lhaní si do kapsy členských států. Oni jsou naši, máme problém uvnitř Evropské unie. Nejsou to ti, kdo přilétají od někud jinut. To jsou lidé, kteří jsou v Evropské unii a kteří jsou produktem špatné integrační politiky, hloupé ekonomické politiky, která jim nějak neumožnila začlenění do společnosti a která vedla k mnoha různým osobním eh, životním dráhám, které hrají do ruky náborářům teroristů. Já doufám, že tato směrnice eh, vyřeší něco, co se dosud řešilo velice špatně já neříkám, že PNR eh, je všelek, tak jak některé naše vlády předstírají. Je to nástroj. Eh, nástroj, který může být užitečný, nicméně je to nástroj poměrně špatně fungující, tak jak vypadá teď, protože vlády zabránily tomu, aby eh, vznikl jednotný systém pro čártrové lety a co je ještě horší, soukromé lety tam vůbec nejsou zahrnuty. Takže pokud víme, že financování terorismu se často pojí s dalšími trestnými činnostmi, tak pak je velice lehké pro zločince, který k tomu má prostředky, cestovat soukromým letadlem nebo pronajmout si soukromé letadlo a páchat s ním trestnou činnost. Toto, toto mně připadá naprosto skandální, že tahle díra v PNR je. Paní Sofie, ty Ano, děkuji, paní předsedkyně, mám k tomu jednu stručnou poznámku. Chci říct, že mám velice vážné pochyby ohledně celé této myšlence eh, kriminalizovat takzvané vycestování do zahraničí za účelem terorismu. Můžete kriminalizovat nějaký akt, nějak, nějakou, ale kriminalizovat nějaký úmysl nebo záměr. Tady si myslím, že jsme na velice takové, eh, na takovém tenkém ledě. A jak říkala paní Holmajer, musí tam být vždycky eh, doložen nebo dokázán ten úmysl. A jak chcete dokázat, že někdo měl takový úmysl? lidé často jezdí třeba do Sýrie nebo do Iráku, třeba kvůli tomu, že jsou, ehm, že to jsou třeba mladí lidé, kteří jsou velice takový ehm, kteří tedy mm, se nechají nějak ovlivnit a když tam přijdou, tak zjistí tedy, že se mýlili, že to byla chyba a vrátí se. Ale jakmile se vrátí do Evropy, tak je hned eh, eh, bereme eh, za pachatele trestného činu a potrestáme a vlastně oni už se jak se nemohou navrátit. A jak říkala paní Gomeš, jestli je pak ještě pošleme do vězení, tak tam bude navíc větší riziko, že že se po eh, propuštění z vězení vrátí jako zradikalizovaní lidé, než kdybychom je nechali být. Um, takže já si myslím, že bychom uh, ztratili tu příležitost třeba nějak pracovat s nimi jinak. Takže to jsou takové mé eh, kritické poznámky. A pak ještě mám jednu takovou obecnější poznámku, kterou jsem měla i k, k těm předchozím věcem. Uh, ta legislativa by neměla být pouze krátkodobá, měla by to být legislativa dlouhodobě mm, funkční. A my se zde zaměřujeme pouze na takový jeden malý drobný výsek terorismu. Mm, v Evropě i v našich vlastních zemách, eh, v našich zemích jsou lidé, kteří jsou eh, příslušníky ultrapravice a třeba autobusem se přemysťují Ehm, po jednotlivých eh, zemích a chtějí spáchat také teroristické činnosti. My se teď zaměřujeme na terorismus spáchaný pouze jednou skupinou. Pak jsou to i další skupiny, které ehm, jsou násilné a nemusí to být eh, eh, skupiny islámského náboženství. Jsou to skupiny, kterým ale neříkáme teroristé. Hm, oni vlastně mají v podstatě stejné cíle jako teroristé, takže pokud vytváříme novou legislativu, tak bychom měli zaručit to, že to bude legislativa pro, na základě určitého stejného principu a že bychom se neměli soustředit pouze na opatření proti jedné násilné skupině, protože eh, v budoucnosti to může být zase nějaká jiná násilná skupina a my budeme muset vytvářet novou legislativu, takže měli bychom být, mít toto na vědomí, že ta legislativa musí být kvalitní. Paní Klanová. Děkuji. Já pocházím ze Španělska. A řík, musím říct, že tady máme zkušenosti ve Španělsku s terorismem, eh, i který, provádě, který tedy ze strany džihadistů, tak i ze strany eh, národnostních extremistů. Mohu říci, že co se týče toho vycestování, ano, samozřejmě je důležitý důkaz. Je tam podezření, ale pak policie musí vyšetřovat a je tam také soudní dozor Dále, co se týče prvku toho vycestování, pokud chcete někomu prokázat, že patří k teroristické skupině, tak eh, je to poměrně jednoduché. Nebo není to poměrně jednoduché někdy dochází k tomu, že nějaký mladý člověk je radikalizován vlastně eh, ve svém okolí, ale pak se rozhodne třeba, že, že bude jednat sám o sobě, nemusí nutně patřit k teroristické skupině. Může tam být určitá spolupráce. Já si myslím, že ten aspekt tomu, že ten člověk patří do nějaké organizace je také důležitý, ale může to být i člověk, který jedná vlastně sám. Ve Španělsku je trestným činem i to, že jste součástí nějaké zločinecké skupiny a nemusíte být sám zapojen přímo do spáchání nějakého činu. záleží na tom, jaká újma je spáchána celé společnosti, pak tam jsou různé tresty. Mně se zdá, že se příliš soustředíme na to vycestování. Měli bychom se spíš soustředit na fakta a ta fakta je, že toto je pouze součást eh, řetězce. Samozřejmě musí tam být také dostatečný eh, soudní dozor nad eh, každým policejním vyšetřováním. Takže to byl takový španělský pohled. Děkuji. Děkuji nyní pan Fos, říká paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád ještě jednou zdůraznil, že to, co tu musíme řešit v důsledku útoků, není něčím, co by bylo jednorázovým jevem. Je to permanentní, nedílná součást našich životů. Je to tedy vlastně neustálý, to neustálé ohrožení. A náš boj proti fanatikům nebo teroristům, nebo jakkoliv je popíšeme, nemůžeme vyhrát ve chvíli, kdy eh, tedy budeme přijímat jen velmi opatrná opatření. A nemůžeme argumentovat tím, že se bojíme, že by došlo k ohrožení základních lidských práv, struktury naší společnosti a tak dále. Já jsem přesvědčen, že musíme investovat do personálu, do techniky, do všeho, co je potřeba, abychom tento problém potírali. A jednou věcí je samozřejmě prevence, snažit se předcházet radikalizaci to je samozřejmě zásadní, snažit se předcházet tomu, co se stát nemusí, ale pak jsou tu i možnosti, kdy tady máme podezření na to, že eh, by mohlo dojít ke spáchání teroristického činu. A aby bylo možné s tímhle bojovat, je potřeba dát rozšířené pravomoci spravodajským eh, službám, policii právo zastavit a prohledat lidi i na ulici protože je třeba odfiltrovat ty potenciální pachatele, které zatím ještě neznáme, ani nevíme, čeho jsou schopní. A proto také potřebujeme i tu možnost z důvodu ochrany bezpečnosti našeho obyvatelstva eh, vystupovat striktněji a eh, to tedy platí i v oblasti přístupu k datům protože eh, tady většinou eh, je možné ten eh, celkový obrázek poskládat z celé řady detailů. Ne, tedy nechodí to tak, že bychom se dozvěděli konkrétní plán útoku, ale dáme si to dohromady v celé řady drobných informací. A proto je také důležité, zvláště po těch posledních teroristických útocích, aby výměna informací, která byla kdysi horizontální mezi jednotlivými databázemi, protože tehdy jsme to považovali za nejlepší možné řešení, už vlastně neodpovídá realitě. My potřebujeme nové poznatky, potřebujeme i tedy um, ty biometrické údaje a další údaje z databank, které musí mít k dispozici naše zpravodajské služby, které tedy musí mít přístup k těmto eh, databankám. Každý členský stát se potom může stanovit sám, zdali tento přístup budou mít policejní složky, státní zastupitelství a podobně, to už je jedno. Každopádně potřebujeme tento přístup, aby bylo možné, jak si ty informace vzájemně vytěžovat a analyzovat. Je také důležité, aby tato směrnice brala v úvahu všechny různé formy terorismu. Musíme tedy zjistit, nejenom to, co kdo kde chystá, ale také kdo je s tou osobou v kontaktu a potřebujeme také nazbírat důkazy, aby jej za to bylo možné odsoudit v rámci řádného soudního procesu. A proto tedy nejsem šťasten, když vidím, že eh, v tom eh, návrhu pořád ještě klademe snad až příliš velký důraz na ochranu dat. To si prostě nemůžeme dovolit ve chvíli, kdy vidíme, jak mobilní a vzájemně propojení teroristé jsou. My tedy nemůžeme upírat našim orgánům trestního stíhání přístup k takovýmto informacím a datům. Jen na základě argumentace, že tady se bojíme o to, abychom neomezili naše základní lidská práva, na které jsme právem tak hrdí. Děkuji velice, jenom velmi stručně a budu pokračovat v Němčině. Já jsem byla velmi překvapená tím, s jakou lehkostí tady hovoříte o tom, že různé databonky z horizontálního i vertikálního pohledu je třeba propojit a mít možnost se kdykoliv do nich podívat. Existují přece i eh, zákonné hranice, které umožňují, které tedy regulují přístup k tomu, kdo se na ta data může podívat, například policie, a kdo je může analyzovat a dál zpracovávat. A za třetí chci říci, že ve chvíli, kdy už máme podezření, že se někdo radikalizuje, anebo má kontakty na, na tedy ty již radikalizované jedince, tak musíme jednat, ano, ale tedy eh, nejenom ve smyslu policejního zásahu, ale musíme se snažit vlastně podchytit celou tu síť těch radikalizovaných spolupracovníků. Já budu mluvit polsky. Hrozba terorismu bude stále nabývat na důležitosti a pak je tedy otázkou, zda tahle směrnice stačí pro prevenci. Prevence je totiž naprosto zásadní. A abychom byli schopni dobré prevence, potřebujeme rozšířit definici trestné činnosti která tedy zahrne i tento typ trestné činnosti. Já jsem u nás doma v Polsku hovořil s celou řadou expertů. Lidé totiž měli pochyby o tom, zdali právě směrnice tyto problémy řeší. Proto bychom možná měli vysvětlit, proč je tato směrnice strukturována tímto způsobem. Je to proto, že umožní donucovacím orgánům a policejním složkám jednat v boji s terorismem a potenciálními teroristy. Pak je tu otázka výměny informací. Je škoda, že e, chybí vůle vyměňovat si informace v rámci Evropské unie. Ovšem, pokud z toho uděláme povinnost, mohlo by to vést k větší efektivitě a nezapomínejte, že loni jsme se dohodli na balíčku o ochraně dat a tato směrnice, jedna z těchto směrnic jasně říká, tady toho balíčku jasně říká, na jakém základě policie získá přístup k určité sadě dat. Takže my jsme chráněni. My chráníme naše základní lidská práva, zároveň však bychom měli vyžadovat povinnou výměnu informací. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme tady o, právo na, o právu na svobodu. Já už neznám žádné právo na svobodu, protože si nepřipadám bezpečná ve své vlastní zemi, ve Švédsku, nebo vlastně nikde v Evropě. Máme pět tisíc zahraničních bojovníků v Evropské unii. A nesmíme jim říkat zahraniční bojovníci, protože oni jsou to vlastně evropští občané. Eh, já bych jim říkala hnusní vrazy a doufám, eh, že eh, protože jsou to lidé, kteří kteří znásilňují a vraždí lidi a já si přeju, aby bylo možné spálit jim pasy, aby se nemohli vrátit do Evropské unii. Jak se máme eh, bránit proti těm, kteří chtějí zpátky? K tomu potřebujeme eh, kontrolu národních hranic, protože jinak nemáme kontrolu nad tím, kdo cestuje uvnitř Evropské unie ze země do země. Musíme lépe chránit hranice. PNR je jenom začátek. Kromě toho musíme navázat spolupráci, pokud jde o vyšetřování a výměnu informací. Musíme jim ukázat, že teď už toho máme ale opravdu dost. Jo, Monika, please. Děkuji, vážené kolegyně a vážení kolegové, za eh, velké množství příspěvků a za velký zájem. Eh, já bych eh, chtěla ještě říci, že vaše příspěvky ukazují, jak intenzivně a důkladně se tímto tématem zabýváte. To je podle mě dobře. Milá Sophie Infeld, pokud jde o ty cesty, možná příklad Eh, italského státního zástupce eh, bych vám mohla eh, uvést. Mladý muž byl zatčen na základě své cestovní činnosti, která působila podezřele, patřil do jakéhosi salafistického okruhu. Na základě svého návratu a podezření, že potenciálně účastnil teroristických aktivit v Sýrii, ho zatkli. v době toho zatčení se, autom, se automaticky nevědělo, jestli opravdu je to jeden z těch nejnebezpečnějších. A během vyšetřování eh, potom eh, se zjistilo, že on spouští videa svým, dv, lete, svým dětem, které měly dvě a čty, dva, dva roky a čtyři roky, tak jim pouštěl videa, na kterých eh, usekávali lidem hlavy. A tímto způsobem je radikalizoval. A to jsou věci, které nejsou zvenčí viditelné. v Miláně plánoval závažný atentát a to všechno nebylo původně jaksi patrné. To se ukázalo až během vyšetřování. Kdyby ten člověk nebyl zatčen, eh, protože cestování není trestný čin, tak eh, díky tomu, že Italové měli podezření na trestný čin a zatkli ho, tak byly zachráněny lidské životy. Já se domnívám, že to, co říkal Axel, nebo to, co říkala Katarina, Eh, není to, že bychom chtěli na základě podezření zavírat lidi do vězení, ale u takovýchto vyšetřování je potřeba přesně prověřit, Zda důkazní situace je taková, že opravdu je nutné někoho nejprve postavit před soud a potom musí soudci posoudit závažnost činu Eh, nebo o jaký čin jde a tak dále, tak potom eh, musí do vězení. Eh, myslím si, že všechny členské státy by měly mít nástroj na to, aby potenciálně, pokud někdo je na počátku nebezpečné cesty, ale vědomně není poslán do vězení, ale na rehabilitační program, tak to já jsem stoprocentně pro. Já nejsem žádným odpůrcem re, rehabilitačních programů, pouze jsem proti tomu, co říkala paní Konings, že sice je, je, je, potřeba, aby bylo možné, eh, kteří, aby mladí lidé, kteří už byli svedeni na cestí, ale ještě eh, nespáchali nic eh, strašného, tak aby mohli podstoupit deradikalizační program, abychom mohli využívat plnou šíři možností. Protože pouze možnost státních zástupců, soudců a bezpečnostních složek zasáhnout a zavést vyšetřování, tuto možnost musí mít, tu jim musíme dát. Není možné, aby to bylo nějak jinak, není možné, aby eh, aby, byl, aby 29-letý mladík, který byl naprosto zradikalizovaný, aby se mohl volně pohybovat a aby nebyl odhalen. Eh, my jsme momentálně v prostředí, kdy je potřeba těmto složkám dát prostor k jejich práci. Já mám důvěru ve státní zástupce a v soudce, že se budou snažit dělat eh, to nejlepší, tak jak to říkal státní zástupce z Itálie Piacente. E, my chceme zachovat svobodu cestování, ale pokud někdo cestuje za teroristickými účely, e, nebo aby absolvoval výcvikové programy, e, nebo který se nechá vycvičovat, nebo který vede výcvikové programy v Sýrii, to je jedno, tak v tom případě musíme být schopni reagovat a bránit těmto lidem v páchání atentátu. Je to sisyfovská práce, je to těžká práce, a já ji nechci brát na lehkou váhu. Pouze chci říct zcela vědomně, že jsem přesvědčena o tom, že eh, Axel to nemyslel tak, že by každý mohl vidět jakákoliv data. Ne, to samozřejmě ne. Vždycky účelově vázáno, tak jak říkal Michal Bony, musíme vyměňovat relevantní data. A členské státy musí být ochotné tato relevantní data opravdu povinně vyměňovat. A tím se společně někam dostaneme i e, to, co říkal Gerard Depré, můžu stoprocentně podpořit. E, musíme se posunout trochu vpřed. Ani e, OSN neschválila tento katalog jen tak. On je to, ono je to rozhodnutí ON, které a ani německý ústavní soud to nijak nespochybňuje. Ten pouze jak si to tento neprohlásil za protiústavní jako takové. Pouze prohlásil, že je potřeba e, přesněji to definovat a zavést patřičné předpisy. E, e, já jsem ten rozsudek četla, takže si myslím, že se v tom poměrně dobře vyznám. Myslím si, že i u mnoha ústavních soudů vzhledem k situaci ohrožení, tak tam jsou ochotnější povolit věci, které by přes 6-7 lety nebyly tak ochotné povolit. Tak je to při nejmenším e, případ spolkového ústavního soudu. Tento neprohlasil úplně za protiústavní kvůli novému druhu nebezpečí všichni e, musíme e, mít hlavní cíl bránit pachatelům těch nejtvrdších činů což ale ne- neznamená, že vyslovíme nedůvěru všem našim soudcům a státním zástupcům, kteří mají k dispozici celou tu paletu opatření od rehabilitace a deradikalizace až po eh, doživotní vězení, tak aby měli možnost vždycky podle konstelace eh, se rozhodnout. Eh, Možná, že tak, takovýchto příprav teroristických činů je více než před 20 lety. A co je zajímavé a co jsem nevěděla, tak já jsem se od pana Piačenteho včera dozvěděla, že už od začátku roku 2000 eh, eh, se daly takovéto trendy vypozorovat. Takže ten rozhodovací proces eh, a ty přípravy, to všechno už probíhá více než desetiletým vývojem, což při nejmenším já jsem tedy opravdu nevěděla, to jsem se včera dozvěděla a jsem velice e, ráda, že jsem se to dozvěděla. Takže možná bych bylo dobré navrhnout kolegům, abychom takovéhoto státního zástupce, někoho podobného, pozvali sem do výboru, abych aby nás informoval o realitě jeho práce a o pečlivosti e, jeho práce jednotlivých úřadů, které se snaží postupovat tak, aby chránili naše práva a zároveň aby chytali ty nejtěžší pachatele. Musíme tedy najít nějakou společnou cestu a já bych byla opravdu vděčná, kdybychom jako parlament projevili jednotu. Děkuji. Hlasovat ve výboru Libe eh, se bude 24. května Děkuji za všechny příspěvky. A teď se posouváme dále ke zřízení Evropského mechanismu demokracie, právního státu a základních práv. Po různých přípravných krocích, včetně eh, pracovního dokumentu, veřejných slyšeních a prezentacích expertů, eh, si nyní eh, vyslechneme od zpravodajky paní Infeld, jaká je situace s návrhem zprávy. Zprávy z vlastní iniciativy. Prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Hm. Myslím si, že je vhodné. <clears throat> Paní předsedkyně ještě žádá všechny, kteří odchází, aby tak činili tiše, protože ostatní budou pokračovat. Jsme trochu pozadu a máme ještě další bod, takže vás prosím, aby jednání mohlo pokračovat. Prosím o klid v jednacím sále. Prosím, Sofie, pokračujte. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je na místě, že v našem výboru jednáme také o tom, jak posílit a lépe dodržovat své vlastní hodnoty. Vzhledem k tomu, že hovoříme o tom, jak tyto hodnoty bráníme proti útokům zvnějšku. Eh, víte, jak já byla, jaký byl ten postup. Nejprve tam bylo to první kolo s těmi pracovními dokumenty, které připravili jednotliví stínoví zpravodajové. A také pan Šoplin připravil stanovisko za výbor pro ústavní otázky, výbor AVKO. No a pak jsem měla velice obtížný úkol všechno to skompilovat do jedné zprávy, do jednoho návrhu zprávy. Hmm, sice třeba článek 2 je považován za téměř nejdůležitější článek celé smlouvy, ale ukázalo se, že tam vlastně nemáme žádný právní základ, jak ho vymáhat nebo jak ho zavést do praxe. Takže já jsem se snažila trošku eh, zjišťovat informace v různých těch pracovních dokumentech, také jsem využila celou paletu různých eh, odborných studií a zpráv, včetně i studie, kterou si zadalo eh, Libe. Také zde byla studie, kterou vypracovala Agentura pro základní práva, a tak dále. Chtěla bych říct, že jsem při své práci um, vycházela z několika hlavních zásad. Zásada číslo jedna. Tato zpráva je pouze takový první návrh a je to vlastně teprve počátek určitého procesu. Není to tak, že ten text uh, dojde vlastně do celého konce toho procesu, aniž by se tam změnila jediná čárka. Je to takový, takové východisko pro debatu. Pak chci říci, že ať už se rozhodneme o jakémkoliv nástroji, tak musí být objektivní, neutrální a musí být uplatňován ve všech členských státech rovným způsobem. Takže ten proces toho posuzování musí být nepolitický. Dále je zde tedy nový mechanismus, který má ale vycházet ze stávajících nástrojů a má je také co nejvíce začlenovat, abychom ne- nedocházeli k duplikaci. Už teď máme, Evropská komise má rámec pro e, právní stát, máme zde různé hodnotící zprávy a my se pokusíme všechny tyto nástroje co nejlépe integrovat do tohoto mechanismu. Jak už jsem říkala, není to nějaké jednorázové rozhodnutí, je to počátek určitého procesu. Není to tak, že chceme stanovit nějaká kritéria a pak něco měřit, do jaké míry jsou ta kritéria dodržována. Spíše to má být takový otevřený inkluzivní proces. A myslím si, že i když se zde rozhodneme, že zde má být určitý mechanismus, tak to pak ještě může být dále doplňováno, posilováno, obohacováno v těch nadcházejících letech. A i když asi ty hlavní hodnoty zůstanou stejné, tak možná se také mění třeba to, jak se na ty jednotlivé hodnoty díváme se změnami kontextu. Takže to určitě nebude nějaké statické rozhodnutí. Druhá zásada. Já bych chtěla, abyste byl mechanismus, který nevychází z nějaké krize nebo z nějaké jedné události. Hmm. Je tam článek 7. Nechtěla jsem vycházet ze článku 7, protože to by mohlo vést pouze k tomu, že by tam došlo k rozkolu mezi jedním členským státem a Evropskou unii. Takže my spíše chceme mechanismus, který umožňuje trvalé monitorování všech členských států i všech orgánů Evropské unie. Měl by to být proces, který naopak posílí demokracii, právní stát a také základní práva a mělo by také zabránit tomu, že se tyto hodnoty porušují. Je tam také i korektivní část a sankce, které ovšem nebudou um, uvalovány na základě nějakých ad hoc rozhodnutí, ale podle určitého systému. Hledala jsem vhodný právní základ pro takový mechanismus. Nebylo to snadné nebyla žádná, nebyl žádný právní základ, který by pokryl všechny možnosti, které jsme chtěli. Takže nakonec jsem se rozhodla pro interinstitucionální dohodu, což není um, asi nejlepší řešení, ale doufejme, že je dostatečně pragmatické. Mm, návrh interinstitucionální dohody máte v návrhu jako přílohu. Jsou tam hlavní prvky. Za prvé hodnotící zpráva DRF, to znamená demokracie, právní stát a základní práva, zkrátka tedy DRF. Pak je tam podávání zpráv o jednotlivých zemích, pak je tam také složení panelu nezávislých odborníků. Pak je tam druhý článek, je semestr DRF, kde je tedy také debata mezi Evropským parlamentem a parlamentem vnitrostátními. Jsou tam také určité režimy jak pro preventivní, tak pro korektivní část článku 7. Měly by to být vlastně takový, taková poslední možnost. No a pak je tam také speciální e, cyklus, protože se nemůžeme dívat pouze na situaci v jednotlivém členském státu, ale měli bychom hodnotit i svou vlastní práci a měli bychom vždycky hodnotit, zda my dodržujeme e, standardy a hodnoty Eh, které jsme stanovili. Já teď vás, nechci vás příliš unavovat tím, že bych popisovala jeden článek po druhém, ale chci říci, že vlastně využíváme všechny nástroje, které už teď existují. V Evropské unii máme eh, hodnotící zprávu o soudním systému, pak tam je ověřovací mechanismus pro Bulharsko a Rumunsko, pak máme zprávu o korupci, eh, Media Pluralism Monitor, pak tady máme i další zdroje nebo nástroje mimo Evropskou unii. A to všechno by se mělo spojit do jednotného systému, kde bude tedy jednak ta hodnotící zpráva a pak tam budou také doporučení pro jednotlivé země. Tento, tato hodnotící zpráva o demokracii, státním um, právu a základních práv by měl vést tedy k debatě. A pokud by bylo tedy nutné, tak by se potom tedy postupně šlo po té cestě až vlastně k tomu článku 7. Ale já tedy doufám, že právě eh, ten článek 7 vlastně bude jaksi zbytečný proto, právě díky tady tomu nástroji. Ještě pár posledních komentářů. Myslím si, že zásadní pro celý tento nástroj je důvěra. Z toho důvodu jsem zvolila postup, který, jak doufám, je založený na konsensu. Nechtěla jsem předhodit text a potom se hádat o pozměňovacích návrzích a získat nějakou těsnou většinu, protože to by nefungovalo. Působilo by to něco eh, jako něco, co nám bylo vnuceno, co bylo vnuceno občanům, členským státům, vnitrostátním parlamentům. Mm, to je také důvod, proč vyvím úsilí spojit se s vnitrostátními parlamenty, s komisí, s radou a dosáhnout koncensu. Myslím si, že právě ten proces samotný je asi nejdůležitější prvek. Poslední komentář. Už existuje návrh zprávy, respektive návrh stanoviska, který připravil výbor pro ústavní záležitosti AFKO. My se také budeme snažit co do největší míry začlenit jejich eh, podněty. Rovněž dostávám mnoho podnětů od dalších e, osob, které se o to zajímají. Já možná také předložím pozměňovací návrhy na jejich základě. Dále jsem také uspořádala řadu neformálních e, schůzek, e, svých obědů. Mm, pokud někdo má zájem účastnit se těchto schůzek, tak se setkáváme třeba se zástupci nevládních organizací, odborů, spotřebitelských organizací, eh, náboženských obchodních organizací, se združením novinářů a tak dále. 13. května je lhota pro předkládání pozměňovacích návrhů. A teď jsem zapomněla, myslím, že 21. je to tak, eh, má být první výměna názoru. Děkuji a těším se na vaše komentáře. Děkuji, Sophie. A nyní tedy zastínové zpravodaje. A jak už jste řekla, paní předsedkyně, já nahradím Franka, proto mě požádal, abych tu dnes dělala jeho stanoviska. Předem se omlouvám paní zpravodajce a kolegům, protože hned, jak eh, sdělím jeho stanovisko, musím odspěchat na letiště. Obsah stanoviska odpovídá obsahu eh, debat a konstruktivní pracovní atmosféře během spolupráce se stínovými zpravodaji a experty. Základem je článek 295 Evropské smlouvy eh, na téma ochrany demokracie a základních lidských práv, tak jak to bylo formulováno v původní interinstitucionální dohodě. A odpovídá to článku 70 smlouvy o fungování Evropské unie. Frank považuje článek 295 eh, za jediný možný právní základ eh, pro to, tohoto mechanismu a jediná a je to tedy také jediný právní základ, který umožňuje účinnou spolupráci mezi všemi třemi institucemi. Vznik, na základě tohoto paktu by tedy, aktu by tedy vznikl prostor pro spolupráci, včetně vedení záznamů o tom, jak se vedl každý členský stát v průběhu roku. Uvědomil by také o tom debatovat pravidelně v Evropském parlamentu a probírat eh, doporučení specifická pro každou zemi. Tento mechanismus by tedy nebyl používán eh, ad hoc ve chvíli, kdy vznikne nějaký problém, ale byl by používán jako permanentní nástroj pro hodnocení výkonu členských států, tak aby se stanovilo, zda nedochází k odchylení se od určitých norem. Mechanismus se opírá o bodování který navrhla skupina nezávislých expertů a měl by schválit komise, protože komise je v tomto ohledu strážcem základních práv a svobod. Z tohoto pohledu je tedy vlastně vý... předání těchto zodpovědností na e, týmu expertů je trošku pochybné. Otázka je, jak by byly vybíráni Pak je tu také problém tedy s právním základem. Pokud jde o článek 7, tradičně bývá vykládán způsobem, který v podstatě neodpovídá jeho obsahu. V nejhorším případě jeho aplikace může vést i k tomu, že členský stát ztratí hlasovací právo na půdě rady. To tedy není žádná drobnost. A je důležité respektovat základní práva členských států, a to i v krizové situaci, proto je tedy problematické, že stát dodnes musí dodržet určitá kritéria, tedy takzvaná koreňská kritéria, než vstoupí do Evropské unie, ale jakmile už v unii je, tak už nemusí tyto kritéria dodržovat, aniž to má nějaký zásadní dopad. Samozřejmě tím nejhorším je ztráta hlasovacího práva, to si nikdo nepřeje, ale není to možné vyloučit u Eh, státu, který by se jaksi vymkl kontrole, uchýlil se například totalitárnímu režimu, jak jsme zažili v meziválečném, meziválečném období. A teď je tedy otázka, zdali článek 7 stačí změna smlouvy, a to je tedy závěr, je možná nutná k úpravě smlouvy i mechanismu a společnému přístupu eh, k dodržování základních práv. Článek 295 však postačuje jakožto právní základ pro přijetí současného stanoviska a uzavírání interinstitucionálních dohod v této oblasti. Děkuji, Roberta. Děkuji, že se nahradila Franka. A na ní dávám slovo paní Spinelli. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodajce za vynikající práce u tak složitého tématu. Chci jí také poděkovat za to, že provedla rozsáhlé konzultace s celou řadou nevládních organizací. Opravdu si vážím vašich snah najít vhodný právní základ, které jdou nad rámec smlouvy. A, proto, a tímto způsobem nadefinovat nástroj, který může začít fungovat rychle a nevyžaduje okamžitý přeskum. Také s vámi souhlasím, pokud jde o váš, eh, vaše návrhy tady v tomto stanovisku. Například vytvořit Evropský fond eh, pro hrazení nákladů právního zastoupení pro evropské občany. A také se mi líbí váš návrh, pokud jde o přeskum smluv. Také se mi líbí, že voláte po zrušení právního základu, který umožňuje vést řízení pro porušení, konkrétně články 51 a 2 smluv. Ovšem, pokud jde o jádro interinstitucionální dohody, mám několik připomínek. Myslím si, že část jedna tohoto dokumentu, která se týká rozsahu působnosti, je dobrá a já si vážím vašeho návrhu zahrnout širší spektrum nezávislých expertních posudků, i když k tomu mám určité výhrady, protože vy tedy vlastně počítáte s poměrně velkým počtem expertů. Až, avšak vaše snaha tedy mm, mít jasné pokyny je velmi žádoucí. Já si myslím, že musíme mít jasné právní parametry a konečně musíme také zajistit nezávislost veškerých hodnocení. V tomto okamžiku mám také několik výhrad ke třem bodům. Za prvé, jak dále zacházet s tím bodovým hodnocením. Předpokládáme, že hodnocení bude nakonec provádět rada na základě eh, pohovorů. To mi nepřipadá ideální, aby rada hodnotila chování členských států, protože členské státy tvoří radu, takže to není úplně nezávislé. A také mám určité pochyby, pokud jde o eh, nápravná opatření. Máme k dispozici nástroje, které umožňují přeskum smluv, to samozřejmě není jednoduché, ale v podstatě se tím nic nemění na eh, stavu věcí, který se v tuto chvíli opírá o článek 7, otvírá dveře eh, pouze politickému hodnocení situace a neumožňuje Evropskému soudnímu dvoru aktivně zasahovat. Za druhé, jak řízení lze zahájit proti institucím Evropské unie ve chvíli, kdy tyto poruší základní práva? Zpráva, to vaše stanovisko říká jasně, že tento mechanismus by měl být uplatňován na členské státy na instituce. Ovšem návrh interinstitucionální dohody, eh, tedy nebo tedy ten systém, který navrhujete, by vlastně vedl k možnosti vybírat se mezi dvěma systémy, to znamená, že to budové hodnocení by nemuselo platit vždycky. A kromě toho interinstitucionální dohoda se zdá být závazná jen pro ty instituce, které ji podepsaly a tím jsou tedy automaticky vyloučeny některé orgány a instituce Evropské unie, které jsou také pro celý proces velmi důležité. Podle mého názoru jediný účinný mechanismus pro demokracii, právní stát a základní práva by měl eh, zahrnovat co nejširší spektrum orgánů a všechny, kteří, eh, všechny, kteří fungují pod eh, pláštíkem Evropské unie, včetně centrální banky, Frontexu, Europolu například, a i neformálních orgánů, jako je například Eurogroup protože všechny tyto entity se mohou dopustit porušení základních práv. A analýza z řady těchto institucí by mohla vlastně opačně hodnotit to, jak dobře funguje Evropská komise, jak dobře dozírá na hladký běh věcí. To se například týká přeskumu návrhu jakýchkoliv legislativních aktů, které v souladu s článkem 263 můžou mít dopad na třetí země. Konečně poslední připomínka. Vy se hodláte opírat o ustanovení úmluvy o základních právech, jakožto takového základního měřítka všech aktivit. Nicméně tato úmluva definuje pouze rozsah sociálních práv. My jim říkáme principy, myslím. a tyto nemají stejnou váhu jako občanská práva, alespoň ne podle úmluvy. Já si myslím, že by bylo užitečné zaintegrovat do textu i další parametry a do budoucna zjistit, zdali není možné, aby se Unie připojila k sociální chartě. tak jak to popisujete ve stanovisku. Thank you very much. Děkuji, paní Lunaček. Děkuji, já si myslím, že to mohu vzít poměrně stručně, protože tak, jak to představila Sophie Intfeld a další stínový zpravodaj, eh, tak s tím vším v podstatě souhlasím. Chtěla bych poděkovat Sophie Intfeld za její přístup, který opravdu chce předložit model, nebo mechanismus, který by chtěl fungovat na základě dialogu a spolupráce mezi EU a členským státem a který by vytvořil vzájemnou důvěru, která byla na tolika úrovních ztracena. Mechanismus eh, mezi institucionální dohody takové, jakou už jsme několikrát v parlamentu požadovali, která by se zabývala monitorováním každého členského státu, tak aby nikdo neměl pocit, že zase zlý Brusel je kritizuje. To vím, že je velice důležité. Jak víte, jsem z Rakouska a v roce 2000 eh, došlo k tak takzvaným sankcím proti eh, populistické vládě ze strany EU. Já jsem tehdy byla v opozici a my jsme byli pro tyto takzvané sankce. Ony to nebyly opravdové sankce, protože neexistoval žádný mechanismus. Mě tehdy nebyla jaksi žádná eh, úniková strategie, to, to vždycky potřebujete únikovou strategii. Pokud nevíte, jak z toho vycouvat, pokud to nebude fungovat, pak máte problém. A za druhé. A to si myslím, že je velice podobné tomu, co se děje v některých členských státech teď, v Maďarsku, Polsku a dalších. To je ta myšlenka, že tohle nám dělá Brusel. To je to myšlení v kategoriích my a oni. Mělo by to být ale tak, že my všichni jsme Evropská unie, není žádné my a oni. A myslím si, že takové pravidelné hodnocení všech členských států, protože žádný členský stát není dokonalý, tak takovéto hodnocení je velice inovativní. A já doufám, že během vyjednávání tady v parlamentu a potom s dalšími institucemi najdeme způsob, jak vytvořit něco, co přinese více důvěry. Čímž bychom překonali tu patovou situaci, kdy se nikdy nikam nedostaneme, k článku 7 máme daleko. Že toho si opravdu vážím a za mou politickou frakci mohu říci, že to velice podporujeme. Eh, tvá myšlenka, Sofí, na to, že bychom eh, zvali na debaty eh, různé aktéry z různých úrovní, to dává smysl, protože přesně o to tady jde. Zapojit všechny a vytvořit něco, na čem se shodne velká většina. Ne určitě 100%, ale velká většina. Myslím si tedy, že idea toho nového výboru expertů No, ně, někteří to kritizují, že je příliš velký ten výbor. Takže zamysleme se nad tím. Nedá se ale říci, že ta kritika je zleva, zprava, z jihu, ze severu, nevím. Některé vlády by mohly mít pocit, že tam nebudou zastoupeny. Proto si myslím, že ta idea je dobrý začátek a uvidíme se, jak se přesně vyvine, co do velikosti, počtu účastníků a tak dále ale zahrnout na počátku co nejvíce, to je dobrý nápad, protože potom se můžeme přesunout k detailům. Já tady podporuji jak strategii, tak i ten obsah samotný. Je tam několik drobných technických nedostatků, které se eh, v procesu odstraní. A chtěla bych říci, že e, já osobně bych e, ráda se dočkala nějakých změn smluv, které by nás posunuly dále. E, to ale nevidím příliš optimisticky, pouze říkám, že by se mi to líbilo. Tohle je tedy dobrý začátek, za který se může většina lidí postavit, myslím. Doufám, že i rada se za něj dokáže postavit, i komise, parlament samozřejmě. Každopádně to co jsme teď slyšeli v podstatě ze všech stran tohoto parlamentu, je, myslím, velice dobré. Děkuji, pan Jurek. Děkuji. Článek 7 zní tak, jak zní nikoli náhodou a nikoli náhodou je tak těžké ho použít. Protože ten nebyl psán proto, aby se používal. Žijeme v demokratických zemích, A pouze situace, kdy nedochází k vůbec žádným pochybnostem, by mohla vést ke spochybňování existence demokracie v této zemi. Ten článek není psán proto, aby byl využíván k permanentní kontrole kohokoliv. Zmiňují se tam e, vlády, státy. Evropská rada může jednat na základě článku 7. A když jsme nedávno debatovali o Polsku, nedočkali jsme se odpovědi e, na otázku, na jakém právním základě chce komise podnikat e, kontrolu Polska. Protože zákon stanoví, že pokud Evropská komise má pochybnosti ohledně situace v nějaké zemi, pak tuto záležitost e, postoupí Evropské radě. Takže vytváření nějakého nového mechanismu je v rozporu se stávajícím zněním smlouvy. Byla by to jiná Evropská unie než ta, do které jsme vstoupili. Myslím si, že debata o základních právech je naprosto opodstatněna. Můžeme se bavit o základních právech, protože já mám své vlastní názory například na eutanázii v Nizozemí. Podle mého názoru tento zákon staví na falešném předpokladu, že právo na život lze upřít. Nikdo nemůže žádat někoho jiného, aby ho zotročil. A právě tak nikdo nemůže žádat stát, aby mu pomohl skoncovat se životem. A takový je základ zákona v Polsku. My o tom můžeme diskutovat, tohle je můj názor. Mně se také nelíbí, eh, jak dopadlo referendum o homosexuálních párech v Irsku. Mám zásadní obavy, zda existuje právní stát v tomto případě, protože irské právo neumožňuje financování referenda ze zahraničí, k čemuž zjevně došlo. Systém referenda v Irsku, jak víme, je poměrně rozvinutý. A obě strany by měly mít stejný e, přístup do médií. A ani, ta, ani toto nenastalo. O tom můžeme debatovat, můžeme se o tom bavit v parlamentu, každý může jezdit do jiných zemí, může se tam setkávat se svými politickými přáteli a tak dále, ale mechanismus na kontrolu zemí, to, je, to by vedlo ke vzniku jiné Evropské unie. Evropská unie vznikla proto, aby si země vzájemně pomáhaly, aby vytvořili trh, který by byl v souladu s trendy moderního světa. Potřebujeme slučování trhů, potřebujeme se vzájemně politicky podporovat. Podporujeme země, které potřebují naši podporu. My si máme pomáhat a ne se vzájemně kontrolovat, protože k tomu nikdo nemá pravomoc. Jestliže Evropská komise, Evropský parlament nebo dokonce tady náš výbor byl natolik nestraný, aby o něčem takovém rozhodoval, tak pak by se možná zapojili do referenda v Irsku. Voltaire řekl, nesouhlasím s vámi, ale budu bránit vaš, vaš, vaše právo ho říkat. To ale ještě není důvod se vzájemně soudit. My nejsme společenství vytvořené proto, abychom eh, abychom eh, podporovali jiné země a buď, buď, buď jsme společenství založené na vzájemné pomoci, anebo Evropská unie bude úplně jiná. Já si vážím toho zápalu a nadšení, které bylo vloženo do těchto návrhů, ale podle mého názoru jdou špatným směrem což povede buď k tomu, že budou spochybněny smlouvy, anebo to zavede naši debatu někam úplně jinam. A ještě jednu věc. Tento mechanismus na základě článku 7 se nedá změnit, jak všichni víme. Takže buď budeme žít ve světě utopie, anebo Budeme překrucovat zákon. Děkuji, pan Bony. Děkuji vám. Já bych se soustředil na návrh, který předložila Sophie Infeld a stínoví zpravodajové. Nebudu tady činit obecná prohlášení týkající se Evropské unie. Děkuji za tento návrh zprávy. Myslím si, že ta si zasluhuje naši podporu. Potřebujeme jasné mechanismy, a právě tak ten pakt, který je v návrhu představený, je potřeba jakožto nástroj pro budoucí zapojení všech partnerů, kteří mají zájem a který by byl základem fungujícího mechanismu založeném na meziinstitucionální dohodě. E, máte pravdu, že by to mělo za následek spolupráci všech institucí, takže všichni by byli zapojeni do implementace. Jak eh, některé z těch mechanismů budou fungovat, eh, o tom je ještě potřeba dále diskutovat. Například, eh, kdo by měl být součástí panelu expertů, jak by měl být jmenován a jaké by měl mít kompetence. Nebo jaký právní status ten panel bude mít a jaká bude váha doporučení tohoto panelu. Jsem nicméně proto, aby myšlenka tohoto panelu byla realizována. Je jasné, že potřebujeme jasně vymezené indikátory, které by platily pro všechny členské státy. Se všemi členskými státy by se mělo zacházet rovně a samozřejmě všechny členské státy by měly být otevřené výměně názorů. Pro mě jsou důležité nejenom kvantitativní indikátory, ale také kvalitativní. Měli bychom nicméně zajistit jejich objektivitu. To není jednoduchý úkol, ale myslím si, že je důležité nevidět, nevidět pouze čísla eh, při hodnocení. Souhlasím, že tento mechanismus by měl být eh, živoucí a že by se o něm mělo konzultovat s národními parlamenty, eh, které by taky měly mít co mluvit do této diskuze. Já vím, že tato diskuze se mnohým zdá zdá jako, že to není dost. Nicméně už jenom ta diskuze má hodnotu sama o sobě. Může mít velice dobrý efekt na úroveň e, účasti v demokracii. Demokratická účast je nesmírně důležitá, nesmíme na ní zapomínat, když hovoříme o této zprávě. E, například digitální nástroje mohou posílit e, tuto účast tím, že zvýší transparentnost rozhodovacího procesu a umožní širší konzultace s organizacemi i s jednotlivci prostřednictvím crowdsourcingu mohou být i roz, názory jednotlivých občanů zapojeny do, rozhodce, do rozhodovacích procesů. Nezapomínejme, že občané jsou pro nás, pro nás státní zprávu zdrojem znalostí a měli by se účastnit sociálního demokratického e, dialogu. A to nejen e, administrativa a e, zaměstnavatele, zaměstnanci, ale i občanské organizace to musíme mít na paměti, až budeme se zabývat složením toho panelu. Eh, já jsem velice rád, že tato debata začala. Ještě jednou děkuji za eh, návrh eh, usnesení a ještě jednou zopakuji, že se musíme zamyslet nad rolí článku 7 a nějak pořádně tento článek vysvětlit. Já jsem z Polska a proto bych rád řekl, že souhlasím s tím klidným prohlášením toho eh, mého kolegy pana Jurka. Nesouhlasím příliš s jeho obsahem. Prosím další, paní Sofie Infeld. Ano, Děkuji, chtěla bych poděkovat za slova. Také děkuji všem kolegům za jejich komentáře. Rychle eh, na ně teď zareaguji. Za prvé, to, co říkal pan Jurek. Já chci zabránit případným nedorozuměním. Vy jste zaprvé řekl, že ten článek 7 nikdy nebyl zamýšlel k tomu, že se má použít, ale to není pravda. Je to článek smlouvy. Pokud se tedy myslíme, že ho nepotřebujeme, tak ho škrtněme. A pokud tam je, tak eh, by se měl použít, jinak je to hloupé, aby tam byl. Druhá věc. My nechceme někoho kontrolovat, naopak. Ten mechanismus, který je teď, se snaží kontrolovat a něco na někoho uvalovat. Tento mechanismus naopak má spíše všechny přivést k jednomu stolu a rozšířit veřejnou debatu, protože my vůbec o těch našich sdílených hodnotách nemluvíme. Ani nevíme vlastně, jaké jsou ty hodnoty. Víme, že to je v těch dokumentech, ale ty sdílené hodnoty, to spíše má vyplynout z veřejné debaty, do které mají být zapojeni všichni a všechny politické strany. Dále, někteří z vás hovořili o tom panelu expertů. Možná jsem o tom měla trošku něco říct si už v úvodu. Je to vlastně jediná věc, kterou navrhuji, která je naprosto nová. Všechny ty ostatní věci, ty už vychází z těch stávajících existujících nástrojů. Je pravda, že já schválně navrhuji tak široký panel odborníků, protože má mm, zvýšit eh, důvěru. A když lidé tomu budou důvěřovat, tak pak tedy to bude mít lepší výsledky. Zvažovala jsem různé možnosti, ale eh, měla jsem pocit, že kdyby třeba to měla na starost komise, tak eh, že s tím by lidé nesouhlasili. Takže já bych chtěla, aby tam byl panel, k němuž budou mít všichni důvěru. Mm, budou to zástupci různých skupin a pak samozřejmě o tom můžeme hovořit, kdo tam má být, kdo, to, kdo je bude jmenovat. To je zatím pouze jenom takový Eh, takový náčrt. Já jsem si udělala takový seznam a došla jsem k číslu 66, což tedy náhodně je i vlastně rok, kdy, byl, eh, kdy, byla, kdy vznikla má politická strana. Takže možná to je určitý signál. Každopádně, to je zkrátka pouze takový návrh zatím a uvidíme, jak budou vypadat ty další návrhy a podněty. No a pak je zde ještě řada komentářů, která řekla paní Barbara Spinelli. Ty komentáře opravdu byly na místě, já s nimi souhlasím je tam pro... my se musíme držet toho, co je ve smlouvě, jaké nám smlouva dává pravomoci. Třeba jste hovoří, hovořila o těch sociálních právech, že třeba možná většina eh, poslanců by s tím souhlasila, ale to nemá být v té zprávě. Možná to bude třeba možná se to objeví v následujících letech během toho procesu. No a ještě poslední komentář, který se týká toho článku 7. Zda by tedy byl automaticky použit článek 7. Roberto Macela se na to ptal. Ne, ne, ne, nedošlo by k automatickému použití. To není možné, to neříká ani smlouva. Já se spíše zde snažím založit mechanismus, který by byl určitým základem. Pan Jurek eh, se velice dobře zeptal, jaký, jaký je ten právní základ pro jakýkoliv, tedy pro jakoukoliv intervenci. Můžeme hovořit o nějakém právním základě. Zcela jistě by tam měly být nějaké důkazy nebo nějaká systematická, eh, nějaké systematické srovnání, porovnání členských států. A Teprve potom můžeme vytvořit určitý základ, určitou základnu k tomu, aby mohl být použit článek 7, pokud se tedy vůbec dostaneme někdy do takové situace, kde by to bylo zapotřebí. Já bych chtěla posílit ten proces, už o tom říkal pan Bony, a já bych také chtěla, aby ten proces byl e, průhlednější. Jak jsem říkala, toto je takový mm, jakýsi nástřel, který dávám na stůl už eh, od té doby, kdy ten text existuje, tak eh, je mnoho podnětů, které dostávám, také pozměňovacích návrhů. Já také doufám, že ten text se mi podaří obohatit během celého toho postupu přípravy a že nakonec to tedy bude projekt, který získá v parlamentu širokou podporu. Děkuji, Sofie, říká předsedkyně. Děkuji všem, kteří vystoupili do rozpravy. No a dnes, teď nás čeká poslední bod, dnešního jednání. Jedná se o otázku na komisi, kterou předložil pan Žera Depré. Ptal se na počet členských států, které považují Turecko za bezpečnou třetí zemi. Ta otázka byla zaslána v únoru 2016 a podle pravidla 35 měla být ta otázka zodpovězena do 6 týdnů ale komise tedy v rámci nebo do toho termínu nezodpověděla tu otázku. Mělo to být podle pravidla 130 odstavec 5. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste vlastně několika slovy vysvětlila, o co jde. Já jsem se ptal komise, kolik členských států by tedy považovalo Turecko za bezpečnou třetí zemi. Jestliže je nějaká země prohlášena za bezpečnou zemi, má to praktický dopad na azylové řízení. Jakýkoliv eh, žadatel o azyl, který eh, při své pouti eh, projel zemí, která je považována za bezpečnou třetí zemí, zjistí, že jeho žádost o azyl již není oprávněná a bude poslán zpět do této třetí země. Takže já jsem chtěl vědět, kolik členských států považuje Turecko za bezpečnou zemi a pak jsem měl ještě další otázku, ta už nebyla písemně, ale ptal jsem se, proč po nás komise chce, abychom schválili seznam bezpečných zemí, a nehovoří konkrétně o seznamu bezpečných třetích zemí. A máme tu zástupce komise. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte omluvit se za spoždění přes pracování otázky pana Depres. Eh, tu odpověď vypracujeme, ale je v přípravě. Dovolte mi nejprve vysvětlit koncepci bezpečné třetí země. Ve chvíli, kdy členské státy eh, uplatňují tento koncept, mohou ve své legislativě některou zemi označit za bezpečnou třetí zemi konkrétně a na věky, a nebo mohou rozhodovat případ od případu. A tom případě není třeba to zakotvit přímo v legislativě. Žádný členský stát takto doposud neoznačil Turecko, ale tedy nezakotvil Turecko jako bezpečnou zemi v legislativě. To však neznamená, že v jednotlivých případech Turecko eh, někdy za bezpečnou zemi některý členský stát nepovažoval. Jen tedy říkám, že v legislativě žádného členského státu to zakotveno není. A já tedy odpovím, že zatím jsme v odpovědi na vaši druhou otázku nepovažovali za nutné eh, přistoupit ke kterékoliv třetí zemi tímto způsobem. Ale otázka samozřejmě je, zda bychom neměli propagovat více evropský přístup ke konceptu bezpečné třetí země. Pan Depré? No, kdyby ta odpověď byla takhle jednoduchá, tak nevím, proč jsem měl čekat 6 týdnů na odpověď. Ale to jsem tedy jen čertoval. Chci si ověřit, že jsem vás správně pochopil, když jste řekl, že navracení žadatele o azyl do třetí země může být rozhodnuto v, kaž- v každém případě individuálně. Zdali tedy ta, zemí, ta třetí země je bezpečná nebo ne. Takže já použiji příklad. Vy jste řekl, že žádný členský stát zatím nezakotvil koncepci bezpečné třetí země do legislativy, ale neschválilo náhodou Řecko nyní nějakou podobnou legislativní úpravu, která eh, Řecko uvádí, která Turecko uvádí jako bezpečnou třetí zemi? Já si jenom kladu otázku, jak to funguje, protože vy říkáte, že to rozhodnutí o tom, zdali země je bezpečná nebo ne, se rozhoduje v rámci každého případu zvlášť, no to je přeci souča- běžná součást azylového řízení, ale to nějak nesouvisí s koncepcí bezpečné země, protože eh, koncepce bezpečné země neznamená, že by lidé nemohli předkládat žádost o azyl, i když z této země pocházejí. Na druhé straně je to také možné použít jako zdůvodnění toho, proč byla žádost o AL zamítnuta, ale to pořád ještě je něco jiného než koncepce bezpečné země. A já teď tedy navážu na Sofii. Jestli si dobře vzpomínám, ve chvíli, kdy některou zemi označíme jako bezpečnou třetí zemi, automaticky tím tedy vlastně eh, máme možnost odmítnout všechny žádosti o azyl, které s touto zemí souvisí. Je to tak? Mám pravdu nebo ne? A vzhledem k tomu, co se děje teď, kladu si otázku, jestli by Řecko tedy nemělo přijmout právě tuto definici, tedy zda by ji nemělo zakotvit. Pan Nielsen? Děkuji. Já se budu snažit ten koncept nejdřív vysvětlit. Tím eh, individuálním hodnocením jsem myslel hodnocení toho, zdali ta bezpečná třetí země je bezpečná pro danou osobu. Tím tedy nehodnotím, zdali ta konkrétní osoba má nárok na statut mezinárodní ochrany nebo ne. My jen řešíme, jestli může bezpečně se zdržovat v té třetí zemi, jako je například Turecko. To znamená, že nehodnotíme tedy podstatu, skutkovou podstatu žádosti o azyl, hodnotíme skutečně jen ten aspekt bezpečnosti. A je tedy možné, že žadatel o azyl může žádat o uznání stat, přiznání statutu mezinárodní ochrany i v této třetí zemi, například v Turecku. Takže je to tedy rozdíl mezi tím, co je e, možné, přípustné a co je zvážením skutkové podstaty. Řecko obecně tedy nezavedlo koncept Turecka jako bezpečné třetí země, stále o tom rozhoduje v každém případě e, zvlášť a uznává Turecko jako bezpečnou zemi v případě některých národností, které dorazily do Řecka. Ale je tedy pravda, že je třeba hodnotit tuto skutečnost individuálně v každém jednotlivém případě. Takže i to obecné označení vlastně nezbavuje členského státu povinnosti posoudit každý případ zvlášť. Oh, já si myslím, že to je takový fiktivní příklad, protože existuje politická dohoda, která říká, že všichni Syřané, kteří požádali o azyl v Řecku, budou odesláni zpátky do Řecka a všichni Syřané, a tedy za každého Syřana, který eh, požádá o azyl v Řecku, bude jeden vrácen. Takže já myslím, že tady tedy je nějaká politická plichta. Protože Seřan, který dorazí do Řecka, požádá o azyl. Tam projel Tureckem, bude automaticky vrácen do Turecka. Ano, to tedy říká Eh, prohlášení, které podepsalo Evro- Turecko a Evropská unie 18. března. Ale implementace tohoto ustanovení v praxi Hovoří také o tom, že je třeba uplatnit evropskou a mezinárodní legislativu. A to obsahuje, ta obsahuje ty kritéria, o kterých jsem mluvil. To znamená, že ten pří, je třeba posoudit každý individuální případ. A to je tedy pak už odpovědnost řeckých orgánů, aby toto vyhodnocení provedli. Mr. Nielsen. Nielsen. Dě, eh, děkuji, kolegové. Tím jsme se dostali ke konci našeho programu pro dnešek. Já vám děkuji za vaše vystoupení, děkuji tlumočníkům. Máme před sebou dvě zasedání příští týden. Mimořádné v pondělí 25. dubna od 15 do 18.30 a potom 20. čtvrtý od půl čtvrté do 6 odpoledne. Takže já vám děkuji a přeji bezpečnou cestu domů.